dear colleagues let's start. Uh, i submit to you uh, the, following changes to the draft agenda. Kolegové, začneme. Předložím vám následující změny programu. Nový bod 7o, strukturovaný dialog s komisařem Kingem, byl doplněn do bod na 10.10. 10 Bod 8. Přeskum a schválení korigenda k návrhu EU LISA nařízení zpravodajka Makovej. To bylo posunuto. Bod 12. Diskuse o pozměňovacích návrzích eh, iniciativy o humanitárních vizech byl posunut. Zpravodaj López Aguilar. Jestli nemáte žádné námitky k programu, tak je schválený. Teď schválíme zápisy z 11. června 2018 a 2. července 2018. Ještě, zápis ještě nebyl předložen. Bude předložen pře, přeložený zápis na nadcházející schůzi. Takže nyní můžeme začít s společnou rozpravu s výborem pro rozpočtovou kontrolu. Týká se to bodu zřízení úřadu Evropského veřejného žalobce. Kolegové, vítám vás na naší společné schůzi a vítám místo svého spolupředsedu jak víte, podle nařízení 2017-1939, tak byl tento úřad zřízen jako e, nástroj posílené spolupráce. Právní základ, jako právní základ je článek 86 smlouvy o fungování EU. 22 členských států se zatím účastní. Dosud kompetence úřadu je omezená na případy podvodu eh, proti finančním zájmům Evropské unie. Evropský parlament se může účastnit postupu pouze jakožto souhlas, to znamená, nemá žádný přímý vliv na možnost eh, ovlivnit jakýmkoliv způsobem obsah nebo vyjednávací nástroj. Podle komise a podle úvodní, té úvodní fáze tří let úřad má se ujmout své funkce ke do konce roku 2020. V tomto ohledu implement, prováděcí akty týkající se úřadu veřejného eh, žalobce a rozvoj, case management systém a dalších eh, administrativních, logistických a finančních nástrojů, tedy bude, přímo, bude tedy přijato. A v tomto ohledu bych eh, chtěla připomenout, že pan Antonio Mura, eh, italský žalobce jakožto zástupce eh, vlastně se ujme svého úkolu. Bude předložen shortlist kandidátů na pozici eh, vedoucího úřadu evropského žalobce. Takže byly už některé otázky, které zazněly v souvislosti s prováděcími podmínkami na ve, u, po funkci vedoucího tedy tohoto úřadu, například související s věkem nebo s dobou mandátu. Než dám slovo komisi, tak nejprve dám slovo svému spolupředsedovi Tarantovi, aby také mohl říci pár slov. Uh, thank you very much. Good morning. Dobré ráno vám přeji, děkuji za slovo. Mně dneska připadla právě tato nesmírně obtížná úloha paní Gresle. Jak víte, je v podstatě nenahraditelná. Takže bych eh, její jménem, jestli dovolíte, několik eh, slov a potom poprosíme komisi. My jsme velice rádi, že máme možnost výměny názorů ohledně pokroku, ke kterému došlo v současné době, pokud je o o úřad a jeho stanovení a rádi bychom řekli, že Kont a Libe připravují právě v tomto okamžiku společný dopis. My chceme, aby rozpočet, jakož i plánování, eh, pokud jde o zaměstnaneckou otázku, komise připravila a zároveň nám zaslala písemnou odpověď. Proč? Protože jsme nedávno slyšeli obavy, které zmínili i zúčastněné členské státy ohledně zdrojů, pokud jde o úřad IPPO, zdá se, že jsou reálně nízké. To znamená nejenom prokurátoři, ale i justiční poradci nám toto sdělili. A celá situace je zhoršená ještě tím, že dva členské státy se Malta a Nizozemí připojili k IPPO, což znamená, že najednou bude k dispozici každému členskému státu ještě méně zdrojů. Komise to revidova, reviduje a výměnu názorů očekáváme za několik týdnů, možná i společnou, pokud bude potřeba to, o to mě požádala paní kolegyně, takže to je všechno. Děkuji a nyní dávám slovo už komisi, pan Šonka eh, z DG Just vystoupí. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající. Paní Hoffman z Olafu i já jsme zde oba dva k dispozici, vystoupíme postupně. Dobré dopoledne vám všem přeji. Rád bych zaměřil svůj příspěvek na to, co jsme zatím udělali v oblasti rekrutmentu a zároveň implementace s členskými státy. Paní Hoffman poté pohovoří především o rozpočtu, o směrnici PIV a nařízení OLAF. Paní předsedkyně, vy jste se správně zmínila v úvodním slovu o tom, že Evropský parlament byl zapojen dvěma způsoby do tohoto procesu. Jednak, že připravil určité hlavní směry a tím, že pan Mura byl jmenován do panelu, jež bude vybírat tohoto vrchního prokurátora nebo ten shortlist, ten konečný seznam posledních kandidátů a zároveň bude rozhodovat o celém tomto procesu. Máme tam legislativní kroky, které probíhají na straně rady na základě návrhu Evropské komise. Tím by se měl usnadnit ten proces. A pokud jde o návrh komise 30. července, rada přijala prováděcí pravidla <clears throat> pro tento výběrový panel hlavního a ostatních prokurátorů EU, tak jak to navrhla komise. Evropská komise přijala druhý návrh 31. července, čili pouze pár týdnů poté, ohledně dalšího rozhodnutí, ohledně jmenování členů tohoto panelu. Toto je seznam 12 osob, jsou tam eh, i například kandidáti jako Antonio Mora, kterého navrhl Evropský parlament. A my věříme, že rada přijme toto prováděcí rozhodnutí v průběhu září, tak aby tento panel mohl začít svou práci výběru těchto kandidátů co nejdříve, pravděpodobně v listopadu. Samozřejmě, že eh, nařízení IPPO vyžaduje to, aby tento panel připravil určitý zúžený seznam vhodných kandidátů na tento post a zároveň eh, i odůvodněné hodnocení těchto kandidátů na tyto posty. Samozřejmě, že se musí teda publikovat eh, toto místo. My jsme mm, finalizovali tuto nabídku, konzultovali jsme parlament i radu, která bude jmenovacím orgánem pro tento post. A revidovaná verze byla odeslána nedávno parlamentu i radě. My očekáváme, že tato nabídka na volné místo bude v oficiálním věstníku zveřejněna ještě v září. Čas běží. Samozřejmě, že potřebujeme, aby prokurátor začal fungovat v březnu příštího roku, což znamená, že ještě než parlament eh, se odebere na volební pauzu. Členskými státy rovněž spolupracujeme v rámci expertní skupiny na komisi, která se zabývá otázkou IPPO, identifikujeme požadavky právě pro ty posty evropských prokurátorů. Nejde o takovou tu nabídku volného místa, jde o popis kvalifikací a požadavků, které na tyto posty požadujeme, když členské státy zveřejní tato volná místa. Každý členský stát bude muset zaslat tři jména kandidátů, tak aby výběrový výbor se tomu, ten selekční výbor se tomu mohl věnovat, jakmile budeme mít hlavního prokurátora. A pokud jde o zaměstnanecké otázky, my to rovněž finalizujeme, pokud jde o úřad IPPO. Expertní skupina a IT platforma. Možná víte, že komise je zodpovědná až do okamžiku plného provozního provozu IPPO a na základě článku jsme vytvořili takovou expertní skupinu, která pomáhá celému procesu. To znamená zástupci všech členských států, zatím 22, Malta a Nizozemí, se rovněž připojili v posledních týdnech k tomuto procesu. Zatím proběhly tři schůzky, expertní skupiny čtvrtá proběhne příští týden. Na této skupině hovoříme o prováděcích záležitostech a příští týden se zaměříme na prováděcí opatření členských států, kteří které by měly pomoci začlenit IPPO do jejich právního rámce a my doufáme, že budeme schopni monitorovat celý tento proces v následujících letech, tak aby byli všichni připraveni, jakmile IPP, IPPO bude plně operační a funkční. My jsme rovněž na podporu členských států vytvořili takovou IT platformu kde si členské státy můžou vyměňovat praktické právní otázky, informace vzájemné, určité hlavní směry, které poskytujeme členským státům. Čili je to interaktivní platforma, která umožňuje diskusy a zároveň zjednodušuje proces provádění. Paní Hoffman by nyní, paní předsedkyně, vystoupila k těm zbylým bodům. Ano, Děkuji, děkuji Pítře, děkuji paní předsedkyni. Ráda bych to doplnila ještě s několika dalšími informacemi. Pokud jde o podporu členských států, diskuzi s členskými státy ohledně provádění různých částí tohoto systému, jistě víte, že jedním z důležitých prvků je směrnice PIF, LIPE, KONT je Rada o tom jednala. To znamená transpozice do národní legislativy do července příštího roku. Takže času není nazbyt, dále jsou tam definice různých přestupků které proti rozpočtu EU, jakož i možné penalizační postihy, takže PIV směrnice je skutečně zásadním nástrojem pro prokurátora, protože opravdu tam definuje všechny tyto prvky. Na konci října budeme organizovat expertní setkání členskými státy, podíváme se na transponování této směrnice do legislativy členských států a Vidíme, že opravdu času není na zbyt, takže my podporujeme všemožně členské státy v tomto úsilí. A nyní pan Tarant se o tom již zmínil a to je rozpočet. Máme zde návrh pro rok 2019. Komise přijala tento návrh v květnu je tam 4,9 milionů, které by měly být k dispozici pro IPPO, především pro nábor zaměstnanců v roce 2019 hlavního prokurátora, jakože ostatních evropských prokurátorů. A zároveň je tam 1,9 milionů pro vývoj manažerského systému úřadu IPO, což umožní efektivní fungování tohoto orgánů. Pan Tarant se zmínil i o tom, že Malta a Nizozemí se k tomuto úřadu připojili. Komise je nesmírně potěšená tím, že k tomu došlo. Počet členských států se nyní zvýšil na 20. V současné době hodnotíme dopad eh, na IPPO z finančního hlediska. Libe a Kont, jak jste se o tom zmínil, zašle komisi společný dopis, takže my v těch rozpočtových a zaměstnaneckých otázkách rozhodně tento váš dopis vezmeme v potaz a i vaše požadavky zohledníme. A nyní sídlo celého orgánu. Přípravná práce probíhá v tomto ohledu společně s luxemburskými orgány, tak aby to sídlo bylo řádné a mohl tam prokurátor fungovat od prvního dne. Tam došlo skutečně k velkému pokroku. Luxemburské orgány nabídly bezplatně budovu, která se nachází poblíž soudního dvora. Je to věž B. V současné době technicky hodnotíme celou možnost funkční potřeby. Zda tato budova, kterou nám lucemburské orgány nabídly, to všechno splňuje, takže technické diskuze probíhají. A na závěr já jsem politickou ředitelkou OLAFu. Asi víte, že OLAF i IPPO budou muset úzce spolupracovat, to je součástí nařízení a na konci května jsme komise předložila návrh pozmění nařízení OLAFu, tak aby jsme opravdu mohli plně spolupracovat aby tam byla jednotlivá ustanovení stanovena pro efektivní spolupráci těchto dvou orgánů a komise rovněž navrhla určité změny prováděcích a operačních pravidel OLAFu, tak aby naše vyšetřovací schopnosti byly ještě efektivnější. Těšíme se na další spolupráci s parlamentem. Pítr se o tom zmínil, čas běží velice rychle proto by komise byla velice ráda v ideálním případě, pokud spolu zákonodárci, rada i parlament eh, dospěli k závěru ještě před volební pauzou. Čeká nás ale ještě mnoho kroků do tohoto okamžiku a my se těšíme na úzkou spolupráci s parlamentem. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Než dáme slovo našim poslancům pro dotazy, já osobně bych ráda položila záležit otázku ohledně rozpočtu a zaměstnanců. Je to dostatečné? Jak komise dospěla k takovému závěru? Jak komise využila určité výhledy zda vzala v potaz i posílenou spolupráci s jinými členskými státy v oblasti rozpočtu na základě článku 20 nařízení, které ustavilo IPPO, komise může na základě konsultaci s radou navrhnout to úředníka, který bude dočasným ředitelem a který bude provádět i funkci administrátora. Využila komise této možnosti a pokud ano, je ten byl takový člověk na tento post již designován? A pokud jde o hlavního evropského prokurátora, jaký je časový harmonogram, tak aby došlo k splnění článku 14? Začala komise připravovat návrh ohledně výběru takového člověka. A pokud jde o organizaci práce IPPO, na základě článku 21 tohoto nařízení Organizace práce IPPO musí být řízená interními předpisy tohoto orgánu a bez prodlení musí přijít k přípravě právě těchto interních pravidel, které bude muset přijmout celé kolegium komise. Hlavní prokurátor ale musí začít samozřejmě fungovat na základě těchto pravidel. Připravila komise již návrh, připojili se k tomu členské státy. A jak bude Evropský parlament informován? Toto jsou moje otázky. A nyní to bude paní Grisbeck za Libe. V Libe výboru um, um, obvykle máme možnost vystoupit pouze na dvě minuty. Merci. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu stručná. Samozřejmě, stejně jako kolegové, mám radost z pokroku této záležitosti to bylo tedy už úmyslem Evropské unie mnoho let. Mám radost z té organizace. Všechny informace, které pá, dám, dáma a pán z Evropské komise nám poskytly, jsou potěžující, takže bych jim chtěla poděkovat. A moje otázka bude upřímná a přímá. Je nás hodně a zejména v parlamentní skupině, kteří požadujeme, respektive tážeme se na způsob, jak rozšířit kompetence v boji proti organizovanému zločinu a terorismu. A v loňském roce v tom, v té cestovní mapě předložené Jean-Claude Junckerem bylo oznámeno, že bude zveřejněno sdělení o možném rozšíření role úřadu Evropského žalobce v boji proti terorismu, což vlastně ve všech členských státech představuje jedno z hlavních témat a obav veřejného mínění v oblasti bezpečnosti. Možná mi odpovíte, že příští týden bude projev o stavu Unie, nicméně bych chtěla využít vaší přítomnost přítomnosti zde a položit vám otázku. Toto je opravdu určitá úvaha, která nám byla sdělena v loňském roce. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Klintovi. Děkuji, pane předsedo. Já zde mám dvě ze tří dětí v Bruselu a které, které jsou zvědavé, jak tedy pracujeme, pracujeme tady. Takže to je pro mě velké potěšení. Dnešní záležitost, o které hovoříme, je velice důležitá, zejména když myslím na občany a na to, co mě vypráví, když je navštěvuji ve volebních okrscích. Máme tady kriminalitu, která spíše narůstá, než se snižuje. A netýká se to pouze daňové oblasti, ale také těch takzvaných virtuálních měn, bitcoinů a dalších. A diskusy, kterou máme, když zvažujeme, jak má vypadat další víceletý finanční rámec, eh, ukazují, že tady bojujeme o každé jedno euro, které potřebujeme pro to, abychom plnili naše úkoly a chceme ty peníze mít. A proto je velice důležité, aby finanční podvody postupně se snižovaly a proto tedy vítám, že se zřizuje úřad EPPO, tak abychom konečně nějak pokročili, ale velice lituji, že se do EPO nezapojily všechny členské státy. V případě, že by se zapojili, tak bychom spíše měli možnost prohloubit spolupráci mezi EPO a OLAFem a od samého požádku ji nastavit správným způsobem, tak aby ta spolupráce mohla fungovat skutečně dobře. E, nyní tedy budeme teprve v budoucnu muset vypracovat nějakou dělící linii mezi e, úlohami EPO a OLAFu a to nebude jednoduché to, co Olaf eh, označí jako administrativní pochybení, možná bude EPO již považovat za vlastně nějaké kriminální činy, anebo naopak. A proto je důležité, abychom co možná nejrychleji vytvořili nějakou smysluplnou dělící linii mezi úkoly obě obou agentury. Já vím, že asi na to nemáme všichni stejný názor, ale jsem si jist, že pokud budeme mít před očima náš cíl, který je společný, tak pokroku dosáhneme. EPO je důležité. Občanům vadí ale, že neustále vytváříme nové orgány s novými úkoly, i když je to oprávněné. Občané kriticky smyšlejí o Evropské unii v čím dál tím větší míře. V posledních letech ta kritika narůstá a ono se to určitě projeví také příští rok eh, při volbách do Evropského parlamentu. A proto je zásadní, abychom občanům vysvětlili, že EPO pracuje v jejich zájmu a že to není nějaký další výraz evropské a bruselské byrokracie. Děkuji vám. Děkuji, pane Klinte. A nyní kolega, tedy Kabras. Děkuji, pane předsedo, děkuji za informace, které jsme dostali. Připravil jsem si pět otázek, z nich tři v podstatě už byly položeny, takže mám jen dvě otázky v konečné fázi. Co se týká možných propojení mezi vlastně exekutivnímnou složkou a žalobci v členských státech, jak členské státy si zachovají nezávislost Eh, tady těchto institucí, v rám, aby se nedocházelo ke zdvojování. Druhá otázka, co se týká výzev úkolů EPA v souvislosti s těmi neúčastními se členskými státy. Jak to tedy bude vypadat? To jsou tedy moje dvě krátké konkrétní otázky. Děkuji. Děkuji a další řečník, pan López Aguilar. Uh, Děkuji také. Je to nejrelevantnější téma v současné době. Je to vlastně jeden z takových velkých výsledků tohoto volebního období eh, parlamentu a komise samozřejmě obsahuje tady toto. Není to tedy běžný legislativní proces, Evropský parlament není přímo zapojen do, roz, do spolurozhodování, nicméně eh, pracujeme na konečném eh, ustanovení eh, pravidel pro fungování úřadu Evropského veřejného žalobce. Toto je tedy důležité téma k diskusi. Ale nyní je určit, přišel čas, abychom zhodnotili uh, před konečnou implementací eh, všechny tyto záležitosti. A v této souvislosti je nut, je jasné, že to vyžaduje spolupráci mezi evropskou strukturou, samotným úřadem EPO a členskými státy, aby delegovali, ale také, aby se stanovily konkrétní cíle, priority, když jde o eh, stanovování cílů, které vlastně musí odůvodnit samotnou existenci úřadu EPO, tedy boj proti podvodům, boj proti daňovým podvodům, daňovým únikům, zejmé, což zejména tedy ovlivňuje evropský rozpočet. Byl jsem zpravodajem pro směrnici PIF o finančních zájmech v boji proti Eh, zločinům, což je opravdu zásadní věc, to je vlastně taková existenci, existenciální předpoklad pro existenci úřadu Evropského veřejného žalobce. A v této souvislosti bych rád se zeptal ohled, co se týká struktury EPOS a tak, aby efektivně spolupracoval s členskými státy pro v jednotlivých případech podvodů, které ovlivňují negativně evropský rozpočet, kdy, který tedy přichází o peníze. My jsme vlastně argumentovali nebo diskutovali se o mm, hodnocení e, podvodu v oblasti DPH každý rok 50 miliard e, eur Eh, to, je vlast, to jsou vlastně úniky eh, národních rozpočtů a <clears throat> a nyní tedy máme šanci pokročit ku předu v tom boji proti ekonomickým a finančním zločinům, abychom vytvořili konsistentnější vymáhání a boj proti těmto zločinům, jak na úrovni Evropské unie, tak na úrovni členských států. Takže toto by se mělo zapracovat do stávajícího hodnocení toho, jak implementovat úřad, tak abychom eh, získali ještě více informací o vašich představách, jak to bude do budoucna fungovat. Děkuji. A poslední řečník, paní Kiniči. Budeme tedy respektovat pravidla LIBE, abychom mluvili dvě minuty. My jsme liberálnější v našem výboru, my můžeme mluvit, jak dlouho chceme, ale aby komise také měla dostatek času na své odpovědi. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych ráda poděkovala eh, našim hostům za prezentace, za nové informace, které nám poskytly o pokrocích ve realizaci zřízení úřadu EPO. Také bych ráda zdůraznila to, co napsal výbor KONT. Já jsem náhradnicí v tomto výboru a v tomto textu jde o to, že je třeba, aby úřad byl vybaven dostatečnými finančními a personálními zdroji. Potřebujeme vytvořit koherentní integrovanou ochranu evropských finančních zájmů a zároveň potřebujeme vytvářet co možná nejlepší synergii všech zúčastněných aktérů. A tady nemyslím pouze OLAF, ale také Europol a Eurojust. A proto bych se našich hostů ráda zeptala na jednu věc. Jak se budete snažit dosáhnout právě tohoto cíle? Máte již připraveny nějaké specifické modality či specifické humánní zdroje, které by zajistily, aby bylo vhodné propojení k Europolu a k Eurojustu a další téma? Jsme rádi, že se další dvě země rozhodly připojit k úřadu EPO. To je výborný příklad posílené spolupráce. Ale ráda bych se zeptala v této souvislosti na jednu věc. Já tady se obracím na OLAF. Jakým způsobem, pomocí jakých zdrojů může OLAF podpořit Úřad Evropského veřejného žalobce také při realizaci přeshraničního vyšetřování, které se může týkat státní území členského státu, který se bohužel neúčastní eh, projektu EPO. Já jsem plně dodržela své dvě minuty, to byly tedy mé otázky a děkuji vám. Dobře, děkujeme. A nyní poprosíme komisi, aby odpověděla na ty hlavní otázky a ostatní snad obdržíme písemně. Děkujeme, paní předsedkyně, a zároveň děkujeme za tyto otázky a odpovím na některé a kolega poté to ještě doplní. Samozřejmě budete-li mít i písemné otázky k dispozici, odpovíme na ně písemně. Zdroje. To je, jak se zdá, veliká obava z vaší strany finanční i lidské, zda jsou dostačující. My jsme přišli s takovým návrhem, pro rok 2019. Nyní ho vyjednáváme s rozpočtovými orgány parlamentu i rady. Snahou komise je, je to samozřejmě taková vlajková loď pro nás a právě proto chceme, aby tento úřad měl dostatek zdrojů a mohl fungovat efektivně a řádně. Proto Uvidíme, jaký bude výsledek těchto jednání. Zmínila jsem se o tom, že komise vzala v potaz i to, že dva nové členské státy už se rovněž přihlásili k této spolupráci. Ten dočasný administrativní ředitel, o kterém se zmínilo kolega, postup už je téměř finalizován, velice rychle toto jméno bude mít k dispozici. Komise téměř dokončila celý tento postup. A další bod, o kterém jsem se chtěla zmínit. Pan Tarant To, ne, to byl pan Kapras. ohledně delegovaných prokurátorů členských států, nezávislost. Já myslím, že pravidla jsou v tomto ohledu jasná. Tito delegovaní žalobci, pokud eh, jednají pro eh, Evropský úřad, tak spadají pod hlavičku tohoto úřadu a jeho zodpovědnost. A my zároveň diskutujeme s členskými státami, státy o tom, jakým způsobem by to mohlo fungovat. Máme expertní skupinu, která se zabývá všemi těmito otázkami a prováděním na straně členských států. Paní Kiniči se zmínila o Europolu, Eurojustu, jiných organizacích. Toto je veliká výzva, protože EPO, OLAF, Europol, Eurojust, máme sedm různých aktérů. My jsme si plně vědomí její existence a snažíme se zlepšit spolupráci a zároveň toho zjednodušit. Billy Itala, náš nový generální ředitel, se s paní Tebola, ředitelkou Europolu, sejde ještě nyní v září, aby po, s cílem pokračovat v kvalitní spolupráci mezi našimi orgány. Pan Klinc? Ano, Plně s vámi souhlasím. Je smutné, že ne všechny členské státy se k tomu přidaly. Komise na tom pracuje. Je to trošku obtížné to přerozdělení pravomocí práce mezi jednotlivými úřady. Není to vždy jednoduché, ale my se snažíme na řízení OLAFu pozměnit, pokud to bude zapotřebí, tak, aby umožnilo jednoduchou spolupráci mezi těmito orgány. Ovšem, potřebujeme na druhé straně i vůli těchto orgánů, aby s námi spolupracovali. Za nás mohu slíbit, že uděláme vše, co je v našich silách, aby tento úřad EPO byl úspěšným a aby boj proti podvodům a korupci byl ještě aktivnější a efektivnější v celé EU. Toto je náš cíl a my se budeme snažit ho splnit. A nyní Peter. Děkuji, děkuji Margaret. Samozřejmě, já nejsem paní Šéder, já jsem eh, Peter Šonka, nemohu eh, zde se tvářit, že jsem někdo jiný a navíc tak krásný, jako je kolegyně. Takže ještě k tomu, co řekla Margaret, pár doplňujících eh, záležitostí, pokud jde o ty delegované žalobce, prokurátory a určité záruky. Zde v rámci nařízení celého úřadu máme určité pojistky, i kdyby mm, vystupovali v dvojí roli, musí být nezávislí a procedurální pojistky jsou i zakotveny v samotném textu, tak aby tato nezávislost byla zajištěna. Například, kdyby došlo k jakémukoliv podezření z konfliktu zájmu, tak eh, to můžeme řešit na centrální úrovni, v excepci, v, ve výjimečných situacích tam budou pojistky i v rámci jednacího řádu, status, mzda a tak dále. Čili dostatečné záruky, aby tento člověk, když pracuje na evropských filech, um, byl nezávislý, i pokud si ponechá nějakou národní funkci, čili tyto pojistky by měly být dostatečné, tak jak se o tom zmínil pan Kabral. To znamená mezi exekutivní částkou a samotnou stránkou aktivit žalobce byly oddělené. To znamená, tyto pojistky jsou zásadní i pro nás. Pan López Aguilar. Jak zajistíme, že to opravdu bude účinně fungovat eh, s členskými státy? Je zde mnoho výzev, to je pravda. Od prvního dne praktické implementace spolupracujeme s členskými státy velice pravidelně na všem, co musíme udělat. Sledujeme tento postup implementační na evropské i národní úrovni a snažíme se, aby dedikovali dostatek času i zdrojů a správné kandidáty pro tyto úkoly, jednak na post eh, žalobců eh, na úrovni evropské a poté delegovaných žalobců. A nyní francouzsky. Já děkuji, jsem potěšen těmi pokroky, ke kterým došlo. Také se to týká eh, kompetence ehm, veřejného zájemce, co se týče terorismu, to je velice důležité. Je to priorita některých členských států, určitě také vašeho a komise plánuje eh, nebo naplánovala v, v rámci projevu pana Junckera minulý rok eh, sdělení eh, s perspektivou do roku 2025, které zveřejníme příští týden a tam se vyjasní určité nedostatky toho systému a toho současného rámce pro boj proti terorismu a přeshraničnímu terorismu, to je velice důležité a právě v této oblasti by EPO mohlo vytvářet jistý pokrok. že bude toto sdělení e, a tam jaké vysvětlíme, proč je veřejný žalobce evropský skutečným řešením v rámci našeho boje proti přeshraničnímu terorismu. A ještě otázka spolupráce se zeměmi, kteří se nezapojili do EPA. Ano, skutečně šest členských států se do sud nezapojilo, nebo možná spíše pět, jsou tedy mimo EPO a je třeba, abychom s nimi nějak pracovali. A máme tady mechanismus spolupráce, který je sofistikovaný, zejména je to v nařízení o EPO. A pomocí tohoto mechanismu e, zapojujeme také Eurojust a OLAF prostřednictvím Eurofu a OLAPu takto spolupracujeme, eh, neboť takto je tedy možno právě zapojit členské státy do EPA prostřednictvím těchto dvou ostatních agentur. A my potřebujeme takovou tu spolupráci. A je tedy důležité, aby evropské soudní orgány spolupracovaly s EPem. Je tedy důležité, uznávat například žádosti na vzájemnou pomoc a pak je tady taky e, pomoc v oblasti informací a dalších oblastí. My tedy doufáme, že se nám podařilo, na, že nalezneme vhodný právní rámec pro spolupráci s těmito zbývajícími členskými státy. Část toho již je tedy ošetřena v tom nařízení OPO a další část budeme dopracovávat. Tolik z mé strany. Děkuji. Děkujeme. A nyní bychom ještě požádali předsednictví rady, pana Límana, zda by chtěl vystoupit minutku, dvě. Ano, děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dobré ráno vám všem přeji. Velice rychle k oběma tématům, které v současné době řešíme na radě. To znamená, zda došlo již k vyhlášení toho volného místa na tento post. My společně s radou i parlamentem na tom pracujeme, pokud jde o tohoto vrchního žalobce. Kandidát, kandidátka by měli být schopni splnit sedmileté volební období před odchodem do důchodu, to znamená poslední měsíc roku, ve kterém dosáhne věku 70 let. Toto bude právně závazné v tomto rozhodnutí u jmenování tohoto hlavního žalobce, vrchního žalobce a je to zásadní, protože je to propojeno i s tím posunutím eh, věkové hranice na 66 let což se zdá, že Evropská komise povolila. To je velice důležité pro nezávislost tohoto postu. A druhá věc, na tom panelu pro selekci pracujeme. Před letní pauzou jsme obdrželi návrh ze strany komise. A pokud to bude všechno fungovat správně, tak příští týden 12. se tomu bude věnovat Koreper. Tento panel bychom potom po přijetí na radě mohli ustavit v říjnu. To je vše za, za radu a děkuji za slovo. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Ráda bych vás ujistila o tom, že následná rozpráva bude pokračovat i dneska odpoledne na schůzce koordinátoru, včetně toho možného společného dopisu kont a libe, tak jak to navrhl eh, pan spolupředsedající. Ráda bych poděkovala výboru kont za to, že se k nám přidali k tomuto bodu. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu 13. června 2018 Rada přijala návrh na řízení ohledně řízení rád, migrace a bezpečnostních záležitostí jakožto součást legislativního balíčku dalšího víceletého finančního rámce 2021-2027. V pondělí jsme měli to potěšení vyslechnout si komisi k otázce vnitřního fondu, fondu pro vnitřní bezpečnost. Nyní budeme hovořit o migraci a azylu a integračním řízení eh, hranic. To je kompetence výboru Libe a zároveň připravíme i určitý názor, pokud jde o vybavení pro celní kontroly, který by rovně, které by rovněž měly být součástí tohoto fondu. Tania eh, Fajon, eh, Lisa, Dali a Žerom Lenard. To jsou tři naši zpravodajové, kteří se zabývají asilovým migračním fondem, nástroje pro finanční podporu a zároveň finanční podporou vybavení pro celní kontroly. Toto jsou naši zpravodajové za Libe, pan Francesco Maskires za DG Home a Michel Pérez z DG Taxhut. nám předloží takový přehled eh, návrhu těchto nových nástrojů ze strany komise a jsou připraveni odpovědět i na naše otázky. Takže pan Karcelo, dává vám slovo na 10 minut, abyste nám prezentovali tyto dva první fondy. Takže děkuji paní předsedkyně za to, že mi dáváte příležitost. Budu stručný, protože máme málo času a potom ještě, abychom si vyhradili čas na odpovědi na vaše otázky. Takže následující slide jen velmi stručně. Máme zde určitá poučení, která jsme vyvodili z toho hodnocení, které jsme provedli a také z těch stávajících eh, fondů. Poučení jsou taková, že jsme udělali správnou věc, co se týká oblasti působnosti, že jsme nasměrovali finanční prostředky na správným směrem, ale udělali jsme také určité chyby možná nedostatečná flexibilita, nedostatečná koordinace mezi jednotlivými nástroji, potřebujeme větší zjednodušení a potřebujeme včasnější a lepší rámec pro monitoring a hodnocení. Uvedu pouze jeden příklad, možná tak tu nedostatečnou flexibilitu. Samozřejmě řídili jsme přidělování prostředků založené na těch číslech z let 2010-2012 v roce 2013. Tam vlastně mm, mm, byla v roce 2015 16, 17 potom to přidělování bylo někdy tady do špatných členských států. Co to znamená? Že ty statistiky, ze kterých jsme vycházeli, byly zastaralé z roku 2008, 10, 11, 12 a samozřejmě to už nezohledňovalo situaci v letech 2014 a 15. Takže to je něco, co musíme zlepšit a vyřešit. Také, když členské státy přidělují členské eh, tedy tak je přidělují tyto prostředky na určité priority. Mezitím však jsme předložili nové priority, protože došlo ke změnám a to přidělování prostředku potom už nebylo úplně vhodné k těm starým prioritám, takže toto jsou poučení, která jsme vyvodili. Nyní, co se týká mm, přidělování prostředků z rozpočtu, vidíte zde v tom zeleném, to je 10 miliard euro to jsou velice důle, významné prostředky pro financování. Máme zde ten, ten původní fond, který byl navržený, se potom přizpůsobil podle rozpočtových orgánů. Tam jsme měli 8 miliard euro, takže došlo ke zvýšení 2,5 krát těch původních fondů. Potom, co se týká přidělování prostředků agenturám, agentuře pro migrace a mám, tam máme 8, 865 milionů euro. To jsou, to je vlastně o, o agentura Frontex, O tom budeme diskutovat velmi brzo, když komise předloží nový eh, návrh, tedy tak tam to bylo 2,8 milion. Tady jsou cíle konkrétní, které jsou velmi podobné těm minulým, čís, eh, minulým cílům, rozdělené do tří hlavní oblastí, tak abychom měli jednotno, jednotný, harmonizovaný, společný evropský asilový systém aby tedy akce byly koordinované, podpo- abychom podporovali legální migraci, přerozdělování, navracení a bojovali proti ne, nezákonné migraci a potom samozřejmě boj proti té nelegální migraci. Zvýšil se také počet návratů tady těch nelegálních migrantů. Jak to tedy děláme? Jak toho dosahujeme? Děláme konkrétní eh, věci jako pobídky, určité incentivy pro transfery a přesídlování pomoc dobrovolným silám, určité školení, monitorování, právní poradenství, eh, pomoc při dodržování základních práv, toto vše, aby to všechno probíhalo v souladu s lidskými právy a za dodržování lidské důstojnosti, potom zlepšování provádění asilové politiky. Tady toto je důležitý aspekt. Není to úplně typický, eh, typické poselství. Tady v tomto případě poučení, které jsme vyvodili, je, že musíme zajistit, aby migrace a integrace byla zapracována do všech nástrojů eh, v, roz, v rámci rozpočtu Evropské unie tak v rámci sociálního fondu zejména a strukturálních fondů. Potom jsou určité externí nástroje, které navrhuje komise, o kterých se také diskutuje i v jiných eh, výborech. Ty mají velmi důležitou složku také ve spojení s migrací, protože jsme zjistili, že pouze prostředky z pouhého fondu pro migraci nejsou dostatečné a musíme využít prostředky ze všech stávajících fondů. A nejdůležitější věc, myslím si, že přestože se zvýšily finanční částky, v rámci externích instrumentů pro azyl a migraci, tak také jsme zahrnuli dostatečná ustanovení tak, aby všechny akce, všechna opatření, která provádíme i externě v státech, abychom přijímali nezbytná opatření ve třetích státech. Ovšem toto musíme, na to musíme mít také nezbytné prostředky z fondu. Otázka. Ano, dopustili jsme se určitých Kdybychom byli zajistili tedy lepší integraci v rámci Evropského sociálního fondu, mus, musíme se zajist, soustředit na lepší integraci. Jak to jasně zapracovat, jak snižovat chudobu, jak šířit, zlepšovat sociální začlenění, bojovat proti diskriminaci. Potom nesmíme toto směšovat s načasováním. Musíme mít včasná eh, na opatření pro integraci. Tato opatření musí, jsou nutná na začátku, takže v té první fázi, pro, jsou, která jsou potřebná jak pro uprchlíky, tak pro členy organizací. Tento tam tady to vlastně je určitý tlak na tako, například základní ehm, učení, výuka jazyků, aby tito lidé získali určité základní schopnosti. To jsou tato opatření spojená s přístupem na trh práce. Toto všechno souvisí s Evropským sociálním fondem. Někdy například členský stát nechce investovat ze sociálního fondu do priorit v oblasti migrace, protože má jiné národní priority stanoveny. A v tomto případě musíme být připraveni lépe a silněji zaintervenovat. Některé kategorie lidí možná v konkrétních členských státech nejsou tímto pokryti, ale musíme jasně zvýšit své eh, úsilí a eh, v rámci podpory eh, integrace. jak tedy zajistit, aby agentura hrála důležitější roli v potřeba provádět lepší eh, implementaci, monitoring a hodnocení národních programů. Největší inovace, kterou jsme navrhli, abychom zajistili dostatečnou flexibilitu, navrhli jsme, že jen 50 přidělovaných prostředků se poskytují na začátku toho období členským státům 10 v roce 2000 21. V roce 2024 to bude založeno na nových statistikách, nových údajích a 40 bude přiděleno každé dva roky po celé to období na podporu těchto nových priorit, o kterých jsem hovořil na základě návrhu spolulegy, spoluzákonodárců, například ambicioznější program iniciativu v roce 2025, čili to bude těch 40 finančních prostředků, které budou přidělovány na tyto účely. To je důležité, protože Někdy nám ta flexibilita v nedostatku chyběla, my tedy potřebujeme lepší koordinaci a flexibilitu v období 2021-2025, aby to vycházelo ze statistik, které budou nové, aktuální a abychom se nedopustili té chyby, co v minulosti. Ještě potřebuji dvě minuty, abych dokončil svou prezentaci. Tady je Fond pro integrované, integrovanou zprávu hranic potřeba pro zlepšit kontroly, celní kontroly, kontroly jednotlivců. Zde máme specifické cíle, dva, podpora integrovaného řízení hranic a podpora společné vízové politiky. Zde jsou velmi konkrétní a hmatatelné věci, zařízení, lodě, helikoptéry, podpora pobřežním hlídkám členských států, financování IT systému, modern, modernizace společné infrastruktury. Zde zase je nutná spolupráce, koordinace, lepší konsistence a synergické efendy, eh, efekty. Možná ta evropská pobřežní hraniční stráž se skládá ze dvou věcí a tento nástroj nebude financován z agentury, ale členské státy tedy jsou součástí, jsou členy rady tady této. A její činnost této agentury bude nesmírně důležitá v, při implementaci a monitorování využití finančních prostředků. S, systémy IT tady, kdo tedy bude financovat tyto IT systémy. Jsou zde centrální a národní komponenty, ty ústřední součásti budou financovány prostřednictvím EU LISA agentury a ty národní součásti budou financovány z jiných prostředků. Je však nutné propojit tady tyto malé IT, IT systémy s Fondem pro interní a externí bezpečnost. Já to pouze stručně zopakuji. To je stejný přístup, jaký jsme měli pro asilový a migrační fond. Pouze 50%, asi 4 miliardy poskytneme členským státům v roce 2021. Bude to vycházet ze statistik z roku 2017, 18 a 19. 10 které budou poskytnuty v roce 2025, budou vycházet ze statistik 2022, 2023, 2024, aby to bylo co nejbližší realitě v terénu a těch 40 bude přiděleno na ty priority, které budou stanoveny. A to prostřednictvím dvouletých pracovních programů, eh, které budou procházet procesem komitologie, mezi tady členskými státy a parlamentem. O tom bude rozhodnuto. To, o, už, o tom už jsem hovořil, to nebudu opakovat. Zlepšení obecná v těch nových fondech, větší flexibilita, více financování, více podmíněnosti, to také bude, myslím, že přivítáte, abychom dodržovali doporučení šengenského hodnocení také budou a další doplňkové e, fondy, které budou e, zapracovány v, pro provádění a, a tak, aby bylo zajištěno dodržování základních lidských práv. Operativní provozní podpora, to také fungovalo dobře a bylo to zapracováno do nástrojů jako AMF, potom do navrhli jsme určitou operativní podporu, která byla financována z těchto prostředků. Toto všechno jsou velice důležitá opatření podpora IT systémů, jak už jsem o tom hovořil, tak aby byly pravidelně upgradeovány a lepší sladění s ostatními nástroji jako strukturální fondy eh, se společnými eh, ustanoveními v rámci těchto fondů. A tímto skončím. Navrhujeme tedy vysokou, vyšší míru spolufinancování v rámci jednotlivých programů a zlep, jaká jsou navrhovaná zlepšení. Už jsem vysvětloval, jaké budou tematické služby, tematické, tak aby to lépe reagovalo na problémy migrace a bezpečnosti a přizpůsobovalo se to programům jednotlivých členských států a zajišťovalo flexibilní a koordinované řízení. Toto už jsem vysvětlil. To, to zjednodušení, to je určitě důležitý aspekt. Uvedu několik, například snížíme počet revizí národních programů ze strany členských států, zavedeme větší pro zapojení zúčastněných subjektů, bude tam jasně stanovena. Nebudou zapojovány další orgány, pouze se posílí role stávajících orgánů. Toto je hezký obrázek toho, kolik nástrojů bude přispívat k ochraně hranic a eh, paní předsedkyně, pane Gastelu, čekáme na komisaře Kinga, takže prosím už ukončete svoji prezentaci že máme důležité téma další, o kterém budeme hovořit. Tak už jste skončil, ano? Give floor for Mr. Mrs. Perolat. Nyní to bude paní Perolat. Dvě minutky máte, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já opravdu velice stručně. Ráda bych řekla, že zde máme kompletně nový fond, který je vlastně zaintegrován v rámci tohoto fondu pro zprávu hranic na základě zkušeností členských států, tak aby měli dostatečné vybavení pro celní kontroly, které umožní kontrolu zboží, které přichází přes externí vnější hranice. My chceme mít tento fond, který je vlastně samostatný, není to ten, součástí toho prvního fondu, fondu, protože zde byla taková nevyváženost, pokud jde o tyto aktivity s ohledem na geografické rozdíly mezi členskými státy, ale zároveň i protože měli různé kapacity, různé zdroje k dispozici a my prostě chceme pomoci těmto celním kontrolám prostřednictvím adekvátního financování a zároveň vybavení pro celní kontroly a tím pádem skutečně umožnit, aby došlo k posílení těchto kontrol přes ty nejslabší body našich hranic. Co to je vlastně druhá součást tohoto integrovaného fondu pro řízení hranic, které by mělo vytvořit takový nový systém celého řízení. A ještě jeden slide, to jsou pouze dva moje slajdy, pokryjí všechny elementy, všechny prvky, takže můžeme rovnou už na to klikat, abych se na to mohla velice rychle podívat. Čili hlavním cílem tohoto fondu 1,3 miliardy na sedm let bude podporovat celní unii, celní orgány při ochraně finančních a ekonomických zájmů unie a členských států zajistit bezpečnost, bojovat proti nelegálnímu a nespravedlivému obchodování a zároveň legitimovat a podporovat legitimní obchodní aktivity. Tento fond bude financovat eh, nákup upgrade a zprávu relevantních a moderních vybavení pro celní kontrolu. Když hovořím o tomto vybavení, co to znamená? Neintruzivní detekční technologie, různé skanery, rengeny, automatizované systémy, mobilní laboratoře, které jsou schopny analyzovat vzorky tohoto zboží. Nejde tam o žádné uh, překrývání s, těmi zbožím, s tím zbožím, které spadají do fondu azylu a migrace, nebude to financování IT systému, nebudeme kontrolovat automobily a tak dále. To je financováno z toho prvního fondu. Účastníky budou pouze členské státy, žádné kandidátské ani jiné země se nemohou zúčastnit. Pokud je o alokaci tohoto fondu, Jednak budeme hodnotit potřeby na straně členských států podle typu jednotlivých hranic a prostřednictvím komitologie vytvoříme pracovní program, který umožní poté alokovat dostatečné finanční prostředky. Hodnocení potřeb je rovněž zásadní, protože na základě toho dojde k alokaci pro jednotlivé členské státy podle typu hranic a zároveň budeme hodnotit tyto potřeby pro každý typ hranice, protože každá hranice je jiná a vyžaduje proto jiné celní vybavení. To znamená, že to bude mm, jednak poštovní háby, elektronický obchod, přístavy, pozemní hranice, poštovní háby budou velice důležité pro elektronické obchodování. A úplně poslední věc, znamená vztah eh, tohoto vybavení v rámci integrovaného řízení hranic. Skutečně půjde pouze o upgrade, nákup a zprávu tohoto vybavení, které využije pro všechny kolaborativní aktivity, jež budou zapotřeby, eh, hodnocení potřeb, hlavní směry a samozřejmě výměna osvědčené praxe. Děkuji, říká paní předsedající. Ráda bych, zajist, ráda bych vás ujistila o tom, že sekretariát našeho výboru vaše PowerPointové prezentace předá všem našim členům. A nyní jste již vítáme pana komisaře Kinga. Takže, jestli dovolíte, máme čas pouze pro prezentaci našich zpravodajů. Začíná paní Dali. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající. Já vystupuji za paní Tajon rovněž. Začala bych s řízením asilového migračního fondu, tam jsem zpravodajkou. To je prostředek, který by nám měl pomoci nalézt ty nejkvalitnější možnosti pro podporu členských států a ostatních subjektů v oblasti migrace, uprchlíků a asilantů. Navýšit tento fond o více než 10 miliard ve srovnání s dvěma miliardami v minulosti je obrovský pokrok, protože tento fond by mohl opravdu pomoci členským státům i Unii splnit své cíle. Proto je důležité, aby tento fond nestratil se zřetele hlavní cíl a tím je solidarita. Jelikož nemáme čas, položila bych několik ještě otázek na konci. Solidarita je cíl, je to velice důležitý standard. Ráda bych ale pochopila ze strany komise, proč tento princip solidarity už není hlavním cílem tohoto fondu. Může komise trochu ještě popsat, jak zajistit tento fond adekvátní pokrytí potřeb všech členských států a zda bychom neměli zvážit nějaké minimální procento pro každý cíl. No a pokud jde o prostředky, které se budou využívat v rámci EMF pro třetí země, jelikož jsou zde jiné externí zdroje financování a jaká jsou omezení v tomto ohledu. A pokud jde o program KETAS, tam to je všechno kvantifikováno a proto bych ráda viděla kvalifikovanější přístup, například nějaká čísla v oblasti Eh, dětských uprchlíků, školní docházka těchto dětí a tak dále. A v rámci IMF zda došlo k nějakému pokroku v tomto ohledu a jak plánuje komise informovat eh, Evropský parlament a urychlit celou tuto problematiku. Já samozřejmě se těším na úzkou spolupráci u tohoto legislativního balíčku se všemi stěnovými zpravodaji a zároveň na odpověď komise. Jestli dovolíte a nyní bych zastoupila paní Tanju Fajon. Ohledně Fondu pro integrované řízení hranic paní Fajon zde bohužel nemůže být dneska s námi, takže nyní položím několik otázek i za ní. Obě dvě si myslíme, že různé rozpočtové nástroje jsou důležité pro naše občany i pro naše země, protože přetavují naše politiky do konkrétních kroků. Paní zpravodajka chce proskoumat důkladně návrh komise, tak aby EU aktivity skutečně odrážely to, co od nás naše občané očekávají. Jsou zde různé nástroje pro vnější aktivity, které máme k dispozici, proto se ptá komise, proč by chtěla právě tyto aktivity ve třetích zemí financovat z tohoto finančního nástroje, který je dedikován pro interní politiky. Jde o horizontální záležitost zmíněnou i v fondu asilovém a migračním. A samotná podstata jaká je role anex, um, anexu, teda příloh a proč nejsou v tomto nařízení zahrnuty. Je například eh, indikátory, rozsah, implementační opatření, toto všechno jsou <clears throat> věci, které tam nejsou zahrnuty. Jednotlivé aktivity v této oblasti, které jsou financovány, budou například i záležitosti pohraniční E, stráže, ovšem v tomto nástroji to není dostatečně zahrnuto. Hlavním cílem je stanovit alespoň minimální procento pro, jed, pro jednotlivé cíle a jak si zajistíme, že finance využijeme i pro záchranné akce, jak je to zmíněno v příloze 2. Několik subjektů již se zmínilo o tom, že je zde nedostatek pozornosti některým bodům věnováno, například transparentnost, eh, využívání prostředků a dodržování základních práv. Já vím, že je to strašně moc, co jsem zde předložila, ale některé nám možná mohou předložit písemně v jejich odpověď. Děkujeme a nyní pan Lenárc. Já, jestli dovolíte, ke dvěma bodům. Jednak je to AMEF, podobně jako kolegyně Miriam Dali. Vítám to, že se zde navýšil značným způsobem rozpočet pro tento fond. To je důležité i pro migrační a zlou politiku do budoucna. Je možná podivné mít takovou podrobnou diskuzi ohledně asilového a migračního fondu, než došlo k jakémukoliv pokroku v této oblasti. Zatím na stole nic nemáme. Ráda by konečně měla v tomto ohledu něco udělat a zahájit jednání. Moje otázka rovněž zní, proč solidarita, sdílení cílů již není součástí tohoto fondu, si myslím, že je zásadní, a pokud a distribuční klíč, Samozřejmě, že například i politika návratu je za zásadní v této oblasti, protože to je takový nejslabší článek asilové politiky EU. Tomu bychom měli věnovat v rámci tohoto fondu dostatečnou pozornost a navýšit eh, ty zdroje. Spolupráce s třetími zeměmi je podobná otázka. Proč komise zahrnula třetí země do tohoto interního nástroje financování a nechce to financovat nástroji pro vnější financování? ještě propojení sociálního fondu, AMEFu, integrace. Vy to chcete nějakým způsobem usnadnit, ale například eh, financování jazykové průpravy by mohlo financovat AMF e i sociální fond, jak se to rozdělí mezi těmito fondy, jaká bude kondicionalita, struktura programu, o tom můžeme hovořit později a poté ještě nástroj pro podporu vybavení pro celní kontrolu, důležitě pro vnitřní trh, ale i bezpečnost. Kriminálníci vždycky naleznou tam nejslabší pojítko, nejslabší článek v rámci celní kontroly, čili tento návrh je zásadní. A musíme se podívat i na to, zda kritéria použitelnosti jsou dostatečně, aplikovatelnosti jsou dostatečně definována v této oblasti. Musíme to ještě zlepšit a na jedné straně vyvážit podporu členských států a zároveň na druhé straně mít harmonizovaný systém podpory celních aktivit. Členské státy musí být dostatečně zapojeny do analýz a potřeb toho, co potřebujeme zajistit právě na těch hraničních přechodech. Jejich typ, ehm, aktivit, analýza rizik, možné technologie. Každý takový mm, přechod nebo hraniční bod je jiný. Musíme tam i dostatek eh, flexibility a pružnosti, abychom dosáhli konečných stanovených cílů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pan López Aguilar. Bohužel máme nedostatek času, protože tady máme už komisaře Kinga, ale není to možné, jinak hovoříme o migraci a azylu, ale podceňujeme důležitost těchto věcí, protože to je vlastně to téma s velkým T. Z velmi i politické a opravdu důležité téma. Ta prezentace tu, ta je velmi užitečná, oceňují, byly tam technické podrobnosti, dobrý formát, ale jsou tam, chybějí tam propojení celá myšlenka migrace a azylu byla založena na solidaritě a tam není vůbec žádné propojení. Eh, byl tam tedy zmíněn ten fond, ale není tam propojení vůbec žádné se solidaritou, což je vlastně mandát podle Lisabonské smlouvy, článek 8. To není nějaké zbožné přání. Solidarita je mandát, je to právní zákonný mandát a není tam vůbec ta vazba. Hovořil jste o flexibilitě, musíme reagovat na potřeby členských států. Těch, tak abychom eh, hlavně pomoci těm zemím, které jsou tedy na prvním místě v přijímání těch uprchlíků. Očekává se, že toto bude vlastně pokračovat. Teď je to Španělsko, takže potřebujeme větší flexibilitu, ale kde je ta solidarita? Tu potřebujeme. Myšlenka evropské společné odpovědi na potřeby některých členských států to vlastně souvisí i s těmi předchozím. Nejdříve to byla Itálie, nedostatečná solidarita tam byla, to byl prostě ten základní faktor s tím, co se děje. Takže nedostatečná solidarita a je tam nějaká formální odkaz na solidaritu v té první prezentaci tam byl nějaký slide, ale nekonkrétní. A druhá věc, tam tady budu stručnější, to je ten odkaz, který byl zapracován do těch slajdů na pro šíření tedy té nebo podporu té legální zákonné migrace. Stávající, kde je ten odkaz na to bylo tam, hovořilo se o hraničních kontrolách, o vízových kontrolách, o informačních technologiích, o předcházení migrace, o zvýšených, zvýšeném počtu vracení, dobrovolných nebo ne. Ti lidé ne, ne, nebyla vlastně cesta, jak ti lidé riskovali svůj život, neměli způsob, jak vlastně legálně uprchnout ze svých zemí, ale dobrovolné nebo ne, to není volba. Vždycky to bylo jaksi, vždycky to byly nucené návraty nucené návraty, ale tam není žádné propojení s nějakou příležitostí pro legální cestu, pro jakoukoliv legální cestu, aby vlastně to bylo, aby mohli přicházet regulérně, zákonně do Evropské unie. Takže stále se zde hovoří o našem, stále se hovoří o našem úsilí, aby ti nelegální migranti tedy byli předmětem nucených návratů, ale ale mus, musíme zde hledat určitou příležitost pro regulérní způsob, jak se dostávat do Evropské unie. Vážení kolegové, protože už nemáme čas, musíme začít dialog s komisařem Kingem, tak druhá část diskuse o tomto tématu bude v následujících týdnech na schůzi Libe. Za to se omlouvám a chtěla bych požádat komisi, aby odpověděla pouze v deseti vteřinách. Aby, a jinak nám poskytne odpovědi eh, písemně. To je výzva tedy. Co se týká solidarity, samozřejmě každá solidarita je vítaná. Ta vlastně je zapojená do každé části no, v letech 17, 18, 21 máme tam odkazy na solidaritu. To je pravda, že solidarita se objevuje v těchto cílech. Explicitně jsme se o tom zmínili, protože ona je zapracována i do ostatního, do ostatních cílů. Přesídlování, přemístování, to se také to souvisí se solidaritou. Každé opatření, každá akce, která se přijímá, vyžaduje solidaritu ze strany členských států a zúčastněných subjektů. Samozřejmě my poskytneme písemné odpovědi na ostatní otázky, co co se týká ukazatelů zúčastněných subjektů, takže těším se na další diskusi s vámi a poskytnu odpovědi písemně. A předsedkyně, děkuji. Vážení kolegové, jsem velmi ráda, že jste mohu přivítat komisaře Kinga na tuto diskusi s členy výboru, který bude diskutovat o prioritách v oblasti bezpečnostní unie. Bude to tedy v rámci strukturovaného dialogu. Dis- za prvé tedy si sluš, stručně vyslechneme komisaře Kinga a potom bude diskuse, kolečko pro koordinátory a ostatní poslance, takže prosím, pane komisaři, máte... Thanks, chair, honorable members. Uh, good to see you again. Uh, a year... Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za pozvání. Vy jste mě pozvali, abych asi tak před rokem, vlastně v tom mém prvním roku komisaře, se věnoval tomu, jak bude vypadat ta bezpečnostní unie. Já doufám, že to byla užitečná výměna názorů. Došlo k velkému pokroku, došlo ale bohužel i pokud jde o oblast bezpečnosti, k objevení se nových rizik a problémů. Takže jestli dovolíte, dneska bych rád pohovořil o jakýkoliv tématech, které budete mít na srdci, ale především ty dvě hlavní výzvy. Jednak plnit návrhy, které zatím nebyly ještě realizovány a zároveň efektivně implementovat to, na čem jsme se už dohodli. Je to samozřejmě velice zásadní období komise, parlament i rada se snaží splnit eh, veškeré požadavky a plány, které jsme si stanovili na začátku volebního období. Já jsem si vědom toho, eh, že nás čeká ještě hodně práce v následujících měsících. Zároveň jsem si vědom toho, že jsou zde potenciální určité bariéry a bílá místa, například eh, náklady neexistující Evropy v případě boje proti terorismu, tomu se rovněž věnujeme. Kdyby se vrátil o krok zpět v čase, připomněl bych vám eh, to, jak organizujeme naši práci v této oblasti. Jednak reagovat na teroristické hrozby, tam jsme eh, zvolili dvojí přístup. Jednak eh, samozřejmě eh, uzavřít prostor těm, kteří nás chtějí ohrožovat a zároveň zvýšit naši odolnost proti útokům a reagovat na ty, ke kterým již došlo. To, že se snažíme nějak omezit přístup teroristům k financím, munici, lidským zdrojům, eh, to znamená posílit extrémní hranice, bojovat proti falešným totožnostem, bojovat eh, za zvýšení efektivity našich informačních systémů, protože data a informace jsou klíčovým nástrojem, takže maximalizujeme benefity stávajících systémů tím, že by tyto systémy měly být co možná neodolnější a reagovat na informační propasti a zároveň zlepšovat nové finanční systémy, nové informační systémy ETIAS, EXIT, to znamená systém vstupu, výstupu a tak dále. V rámci čtvrté a páté směrnice boje proti praní špinavých peněz jsme zlepšili i tuto oblast zbraně a munice. Tam posilujeme kontrolu u střelních zbraní, import, export těchto zbraní, snížit přístup materiálu, které by mohly umožnit vytváření takových těch podomácku vyrobených bomb s obrovským negativním dopadem. A pokud jde o lidské zdroje, u ISIS, tam jsme přijali mnoho opatření pro posílení naší práce v boji proti radikalizaci, na pol, jednak teda v našich komunitách a i online. Druhá část naší práce spočívá v budování větší odolnosti, rezilience veřejný prostor, všichni aktéři se musí zapojit, finanční prostředky, zlepšit bezpečnost na železnici například a zároveň i další kroky v oblasti CBRN, to znamená chemické, biologické, eh, nukleární zbraně a jejich rizika, které jsme například nedávno ve Velké Británii viděli u toho nukleárního útoku v Velké Británii. Kyberprostor. Předseda Juncker žádal v rámci projevu o stavu Unie, abychom reagovali na tato rizika, elektronická rizika. My jsme pokročili v tvorbě Evropské kybernetické bezpečnostní agentury a zároveň boj proti dezinformacím, například pokud jde o naše volební procesy a jejich zajištění. Na základě všech těchto informací, jaké jsou klíčové dokumenty, legislativní návrhy, které leží nyní na stole a na kterých musíme společně pracovat. Jednak je to návrh, aby informační systémy byly interoperabilní. Pan Lenert, eh, pan Melo předložili zprávu v tomto ohledu. Máme tam asi tisíc pozměňovacích návrhů, jež předložili jednotliví poslanci. Vím, že zpravodajové nyní připravují kompromisní návrhy velice aktivně a já se svým týmem jsme připraveni vás podpořit jakýmkoliv vhodným způsobem. Těším se i na trialog a to, co, co nejdříve. Dále to jsou nová pravidla, pokud jde o policejní spolupráci. Týká se to elektronické evidence. Návrhy obsahují silný rámec pro dodržování základních práv a bude tam zlepšení stávající situace, kanely, kanály pro dobrovolnou spolupráci, tak aby tam byla dostatečná transparence, odpo, transparentnost a odpovědnost je důležité, aby spolu zde děkuji zpravodajce paní Sipl a doufám, že tento eh, návrh bude schválen ještě před koncem vašeho mandátu. Další se týká posílení stávajících pravidel o marketingu. Mm, pra práce v radě pokračují. Těšíme se na návrh zprávy zpravodaje a doufám, že dosáhneme dohodu zase ještě během tohoto volebního období. Takže aby teroristé a kriminálníci nemohli převádět finanční prostředky mezi bankami, mezi našimi členskými státy, tak aby donucovací orgány měly přístup k těmto informacím, včetně rejstříku centrálních bank. Dále je to kompetence jednotlivých výborů, to připravujeme, tak aby jsme mohli pokračovat v diskusích zde i ve Evropském parlamentu s, pan, s vašimi výbory, pan Radevi, zpravodajem tohoto důležitého tématu. Pátá záležitost posílit eh, donucovací orgány, aby reagovaly i na podvody bezhotovostního typu. Paní Kaufmann předložila zprávu v tomto ohledu a my zde budeme spolupracovat s parlamentem na finální verzi směrnice, která by bojovala proti těmto podvodům a dále mm, zlepšit bezpečnostní prvky našich mm, průkazů totožnosti s panem Dupré. Musíme bojovat proti těmto podvodným falešným mm, dokumentům, které kriminálnice teroristé využívají. A dále je to jsou to kyberhrozby, návrhy v této oblasti, jistě váš výbor uh, to rovněž i toto téma zajímá, na tom pracujeme. Komise například eh, pracuje i na ilegálním teroristickém obsahu online a boji proti tomuto obsahu, zneužívání internetu teroristy. Na, to je téma, kterému se věnujeme i v rámci internetového fóra. Je to taková dobrovolná spolupráce zatím, ve které nás čeká ještě hodně práce, protože takový teroristický obsah je opravdu rozsáhlý. V letošního roku jsme přijali doporučení ohledně boje proti tomuto obsahu a zahájili jsme veřejný konzultační proces, který naposkytl poskytl velice kvalitní informace a doporučení ohledně legislativy na evropské úrovni, tak jak požadovala Rada a i nařízení parlamentu ohledně onlineových platform a digitálního jednotného trhu. Na základě těchto doporučení, jakož i výsledků veřejného slyšení, to všechno jistě přispěje k tvorbě legislativních návrhů. A na závěr stručně otázka provádění, o které jsme hovořili v minulosti potřeba opravdu efektivně implementovat to, na čem jsme se kolektivně dohodli. PNR. My už jsme o tom hovořili před několika příležitostech. Deadline pro transpozici uplynul v květnu, v červenci jsme zahájili postupy pro porušení povinnosti proti těm členským státům, které plně tuto směrnici neprovedly. Máme zde 17 členských států, které nás notifikovaly o plné transpozici, dvě částečná transpozice a ostatní zbělé členské státy očekávám, že nás budou informovat co nejdříve. Potřebuje podobné kroky a podobný pokrok dosáhnout i implementace směrnice ohledně bezpečnosti eh, informačních systémů NES a potom je to eh, ochrana policejních dat. I tam jsme zahájili v červenci řízení pro porušení povinnosti. Směrnice NIS je vlastně první v oblasti kyberbezpečnosti na úrovni EU s lepší možnosti na v národní úrovni, zároveň evropskou spolupráci a zajistí okamžité možnost informování pro poskytovatele digitálních a informačních služeb v celé EU. A potom je to ta policejní eh, směrnice ohledně datové ochrany, to je klíčová směrnice ochrana osobních dat, eh, dále je to při vyšetřování, detekování a provádění šetření efektivním způsobem na straně policie, ale zároveň na základě respektování všech základních práv. My samozřejmě se snažíme o rychlou implementaci všech těchto směrnic v členských státech, protože jsou klíčové pro naše úsilí. Jsou zde ještě dva další opatření, která nás čekají. Je také to směrnice boje proti terorismu 8. září vyplnil, vypršil lhuta a dále 14. září to bude směrnice o střelných zbraních. Aktivně budeme spolupracovat s členskými státy na zajištění toho, aby tyto opatření byla implementována efektivně a účinně, protože potřebujeme opravdu bojovat proti všem těmto hrozbám, postavit se k tomu čelem já jsem poprvé vystoupil pouze jako designovaný komisář v tom prvním slyšení. Ani terorismus, ani organizovaný eh, organizovaná kriminalita samozřejmě nezná hranic. Problém, který zde je, je nedostatek vzájemné spolupráce a o to zde jde a to řešíme. Já mm, za rok bohužel nebudu schopen zde vystoupit a informovat o pokroku, ale v následujících sedmi měsících jsem odhodlán a jsem přesvědčen, že společně tuto hybnou sílu, kterou jsme zahájili v posledních měsících a letech, udržíme a budeme pokračovat a bojovat na všech frontách, kde jsme si stanovili cíle, aby Evropa byla bezpečnější pro všechny naše občany. Děkuji vám. Děkuji. <clears throat> Nyní začneme diskusi. Zadáme první slovo koordinátoru, maximálně na dvě minuty, Roberta Mecola. Děkuji, pane komisaři Kingu, že jste přišel mezi nás a tak nás přehledně informoval. Ani nepotřebuji dvě minuty, budu ještě stručnější. Ráda bych trošičku více věděla o plánech komise, co se týká boje proti zneužívání údajů na sociálních sítích proti, eh, před evropskými volbami. Od, mám na mysli konkrétně, když jsem viděla vaše prohlášení, kde se uvádí předchá, chránit naše demokratické procesy, to je vlastně naše, náš úkol do budoucnosti, úkol, který patří k nejdůležitějším. Takže jaká konkrétní opatření to souvisí s otázkami, které jsme řešili při volbách v současné době. Děkuji, Roberto. Paní Sipl. Děkuji. Já se soustředím na jednu oblast. To není jednoduchá otázka Myslím si, že policejní práce se trošku mění, přizpůsobuje se změňa, změnám v, eh, také v akcích teroristů a zločinců. Myslím si, že je normální, že po, prvním, eh, po prvních eh, ter- islamistických eh, teroristických konech se vlastně boj proti teroristickým činům stal jednou z hlavních priorit, ale od té doby také jsme viděli určité změny v činnosti teroristů, kteří způsob, jakým pracují, jakým se snaží získávat podporu otázka, jak, se prov... jak dochází k radikalizaci, dochází zde skutečně k velkým změnám a jedna z mých otázek by byla, nezanedbáváme to, že potřebujeme dodatečná opatření v některých oblastech a jsme také připraveni na to, abychom mohli flexibilně reagovat na takovéto změny, zejména v souvislosti s tím, že v loňském roce proběhly útoky založené na takzvaném islamistickém terorismu se sice snížily, ale zase jsme zažili eh, velký počet eh, násilných útoků založených na extremismu, násilí. A také bych ráda od vás slyšela, zda tyto různé typy útoků které mají různé pozadí, zda tedy vyžadují také různá opatření a různé způsoby reakce z naší strany. A chtěla bych vědět, co je tedy připraveno a co chystáte. Potom, co se týká otázky, jak řešit problematiku sociálních médií a odpovědnosti s tím související, tak já mám určité obavy. Vím, že hovoříme o globálních aktérech, kteří vlastně prezentují nebo vymazávají věci na globální úrovni a my potřebujeme globální reakce Určitým způsobem jsme tedy potřebujeme rozhodnutí o tom, co se šíří a nešíří v digitálním světě a otázka zní, za skutečně máme na to vhodnou reakci, vhodnou odpověď. Také jsme zažili, že někdy to, co se vymazává, pod, si myslíme, že není mazáno zcela správně, a že to není vždy děláno, že je to děláno na základě nějakých algoritmů, algoritmů, že to dělají tisíce lidí. A toto také souvisí s otázkou, jak můžeme spolupracovat na těchto kampaních, jak to můžeme regulovat, ale možná také, ale to není speciální otázka na našeho komisaře, je to spíše obecná otázka pro nás všechny, jak můžeme krok po kroku minimalizovat vliv a moc tady těchto velkých hráčů, tak abychom získali lepší kontrolu a lépe zajistili, že to není určité soukromé privátní rozhodnutí, které vzkazy budou nebo nebudou šířeny a vymazávány, ale že to jsou rozhodnutí založená na právní právním základě určitými oficiálními orgány. Děkuji. Za zelené pan Terry Kavas. Thank you. Thank you very much. Uh, commissioner. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane komisaři. Já mám tři otázky. Můžete mi, prosím, velmi stručně načrtnout, co bude v příštím nařízení o prevenci proti šíření teroristického obsahu online? které bude zveřejněno 12. září? A za druhé, jak chce komise zajistit, aby to nařízení cílilo na obsah, který je skutečně nelegální a necílilo na obsah, který se prostě jenom někomu nelíbí. Kde bude ta hranice, ta linie mezi, mezi těmito dvěma typy obsahu? Další třetí otázka, můžete nám říct, jakým způsobem to nařízení zajistí, aby ti, kteří dávají online takovýto nelegální obsah, byli skutečně postihováni? Jakým způsobem je dostanete před soud, pokud důkaz o tom zločinu eh, vlastně byl, jak si vznikl právě na základě tohoto nařízení? Děkuji. A nyní Ana Gomez. Ne, děkuji, pane předsedo. Děkuji za schnutí té práce, která eh, byla odvedena během posledních roků. Myslím si, že je velice důležité, že eh, toto bylo takto vytvořeno a hlavní ovšem bude implementace ze strany členských států. Má otázka. Hovoříme nyní také o zprávě, eh, kterou vytváříme na eh, speciálním výboru pro terorismus. A já se vás ptám, co si myslíte o těch návrzích, které jsou nyní obsaženy v návrhu této zprávy. Jsou tam jistě návrhy pro vytvoření nových gremií a organizací. Máte pocit, že by to bylo vhodné, ale Máte spíš pocit, že by to eh, vedlo k zdvojení práce, například to Centrum excelence v boji proti radikalizaci? A eh, nepřekrývá se to již se stávající agenturou? Možná, pokud teď se k tomu nedostanete, můžete se k tomu vrátit zpátky, k tomuto tématu někdy později. A nyní financování terorismu. Vím, že členské státy v rámci reformy DPH ještě jak pokulhávají, nepřinesly výsledky. Takže ter- organizovaný terorismus má mnoho peněz, mnoho miliard eur ročně. Pan komisar Moskovici to přesně vypočítal. A já bych eh, si přála, abyste i toto téma řešili právě jakožto téma, který je zásadní bezpečnostní aspekt. Čím dál tím více důkazů máme, které jdou tím směrem, že do tohoto typu zločinu je zapojená i mafie, že se provádí pašování lidí a obchod s lidmi a to, to je vše napojeno na teroristické skupiny a jejich financování. A tady je tedy otázka role členských států a ptám se vás, zamýšleli jste se také nad rolí kryptoměn? V některých členských státech jsou najednou snahy propůjčit kryptoměnám jakýsi oficiálnější status – či vytvořit jakési hotspoty pro kryptoměny. Zabývá se tím komise a dále autonomní zbraňové systémy, drony a tak dále. Ty eh, možná někdy budou potom honit nás. A toto také může být zneužito zločinci a teroristy. Zabývá se komise i tímto tématem, touto problematikou? Například i s ohledem na to, že bude možné používat ve větším měřítku umělou inteligenci, která potom bude řídit takovéto zbraně. A na závěr bych se vás chtěla ještě zeptat, zda byste nás mohl informovat o tom, jaké členské státy jsou předmětem postupu pro nesplnění povinnosti. Právě proto, že neimplementovali směrnici, o které jste hovořil. Děkuji vám, děkuji a nyní pan Depre. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji nejdříve panu komisaři Kingovi, že vždy je nám k dispozici, když si přejeme s ním hovořit a musím říci, že to je velice zajímavé eh, tady mít speciálního komisaře poprvé v historii Evropské komise, který má portfolio, která je speciálně zaměřena na bezpečnost. To tedy ukazuje, jak je to důležité a myslím, si, že by bylo vhodné, abychom měli takového komisaře i v budoucnosti a byl bych rád, aby náš výbor Libe měl stejný názor. Vy sám jste nám tady ukazoval takovou ten celek iniciativ, které již byly zahájeny. Za, já mám několik otázek. Za prvé, interoperabilita. Tady se domnívám, že musíme znásobit naše úsobí, abychom dosáhli širšího konsensu. Je to zásadní věc architektury celkového informačního systému, které, který byl zaveden a my musíme tedy zvýšit naše úsilí, abychom celou tuto věc dokončili. Dále, průkazy totožnosti a jejich bezpečnostní prvky. Tady bychom rádi aby byla samozřejmě dodržována i základní práva. Tady máme e, zprávu FRA a DPS a my se tomu budeme tedy nadále věnovat a na této otázce, na tomto základě si myslím, můžeme pokročit. Mám tři otázky, které se týkají problému, o kterých jste hovořil. Za prvé, co se týče obsahu, teroristického obsahu online. Tam se, proč komise se rozhodla že tedy nebudeme mít legální ehm, nástroj. Vy jste mi vždycky říkali, nepotřebujeme legální nástroj, máme platformu, hovoříme s těmi lidmi a podívejte se, jaký je ten výsledek. A já si myslím, že na čase, ano, je to obtížné, ale navzdory těm obtížím je na čase, abychom se tomu věnovali na technické úrovni, na právní úrovni. A já se tedy ptám, proč jste najednou změnili názor? A dále. Často tady hovoříme o bezpečnostních prvcích a tady, tady máme to kódování, šifrování. Já se vás ptám, jak to vypadá na komisi. Eh, hovoří o tom, hovoříte o těch návrzích, které byly předloženy. Někdy se hovoří dokonce, že by se vytvořil nějaká, vytvořil nějaká speciální služba Europolu, která by se tomu věnovala. Připravujete tedy nějakou takovou to předpis, právní text, který se tomu bude týkat? A pak velice technický problém, to se týká ustanovení, které se týkají eh, adres IP. Já si myslím, že to je velice důležitá věc, neboť aktuálně bezpečnostní služby eh, musí věnovat ohromný čas pro tom, když chtějí identifikovat adres, IP adresy a tady existuje nová technologie, která by dovolila jít eh, postupovat rychleji a která zároveň i respektuje práva občanů, takže to by celou věc velmi vylepšilo. A poslední věc, PNR. Já si vzpomínám, pane komisaři, před několika lety, když jsme hovořili tu příležitost, o té příležitosti zavést tento systém. Samozřejmě byly tam i rezervy, ale podle mě to bylo vhodné. U nás od té doby, co jsme zavedli PNR, tak eh, oficiální čísla ministerstva vnitra říkají, že 13 osob, 13 osob bylo tímto systémem zachyceno, tedy na základě zavedení systému PNR 13. Takže já osobně si myslím, Poznámka mimo mikrofon. Pane komisaři, co jsem chtěl říci? Děkuji. A další, pan Niedermiller. Děkuji, děkuji pane komisaři za to, že jste přišel mezi nás. Mám jen dvě krátké věci. O jedné se už zmínila paní Sipl. Vede se hodně diskusí o radikalismu, islámském terorismu, o těchto teroristických činech. Na druhé straně pozorujeme všude v Evropě, že narůstá eh, extrémní pravice, útoky na uprchlíky, nenávistné projevy. To je to, co se také odehrálo v Německu například v posledních dnech. Takže vlastně dochází tedy také k útokům ze strany extrémní pravice v Evropě. Co se proti tomu dělá? Další věc se týká interoperability. Já jsem byl stínovým zpravodajem u této věci a nejsem příliš optimistický. Já samozřejmě nechci přeměnit tuto schůzi ve schůzi stínových zpravodajů, ale pouze myslím si, že jsou zásadní rozdíly mezi tím, co interoperabilita potřebuje ta a co vlastně z našeho pohledu by měla interoperabilita být v souvislosti s těmi databázemi, které umožňují komunikaci a aby se nevytvářely nové další databáze. Myslím si, že toto je velice důležité téma, o kterém jsme budeme diskutovat s kolegy také příští týden ve Štrasburku, protože z našeho hlediska nepotřebujeme ten registr i e, průkazu identity, protože už máme různé platformy, různé databáze, takže podle našeho názoru není nutné vytvořit tady tento společný depozitář a myslím si, že to je základní problém, Budeme o tom hovořit na schůzi stínových zpravodajů a já bych se vás chtěl zeptat, jak vidíte tady toto, tuto otázku té interoperability a společného depolitáře pro průkazu identity. Paní Sinič. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám, pane komisaři, za to, že jste mezi nás zavítal a že se angažujete v oblasti bezpečnosti. My s vámi přirozeně naprosto souhlasíme a podporujeme vás. Stílím to, co již nadnesli kolegové, zejména tu úvahu paní kolegyně Gomeš, která se týkala financování terorismu a propojení terorismu s organizovaným zločinem, s mafií. Myslím si, že tento aspekt ještě nebyl dostatečně zohledněn a nebylo přijato dostatečné množství opatření pro to, abychom se věnovali tomuto specifickému aspektu terorismu. Já bych ráda věděla, co si o tom myslíte. Dále, prevence radikalizace. Zde bych eh, se ráda dozvěděla, co si myslíte o této věci. Měli bychom se soustředit na prevenci právě v oblasti vzdělávání, tedy ve škole, zasáhnout eh, neboť marginalizace vede bohužel často k tomu, že i ti nejmladší se takto mohou dostat na cestu radikalizace. A ještě konkrétní otázka, která se týká legislativního návrhu, který řeší eh, odebírání teroristických obsahů, eh, které jsou online, jejich mazání. Týká se to i kodexu z roku 2016, spolupráce s velkými aktéry tohoto sektoru. Vy jste řekl, že jisté výsledky již jsou, ale že před námi ještě mnoho práce. A proto se vás ptám, jste toho návrhu, že ten současný návrh vede, by mohl vést k tomu, že našeho cíle dosáhneme a pomocí jakých záruk chcete dosáhnout toho, aby byla zajištěna i ochrana osob, tedy záru, které jsou eh, obsaženy v legislativním textu. A další otázka, o které hovořila již paní Lipel, to, co se vymaže na internetu, co se stahne z internetu, není ve skutečnosti vymazáno. Jak můžeme předcházet riziku, aby obsahy, které byly odstraněny z nějaké platformy, se nám neobjevily brzy poté na nějaké jiné platformě? A co se týče tohoto návrhu, já tady ještě vidím otázku, jakou roli hraje in, internetová jednotka Europolu, která je podle mě důležitá právě pro identifikaci a hlášení takovéhoto typu obsahu. Pan Belvez. děkuji, děkuji za slovo. Rád bych poděkoval panu komisaři, že mezi námi, pokud jde o interoperabilitu, jsem rád, že pan komisař se zavázal k tomuto návrhu. To je velice důležité, včetně toho rejstříku pro jednotlivé identity, či totožnosti. Já nevím, zda ty rozdíly mezi námi jsou až tak zásadní. Já naopak, na rozdíl od kolegyně, se těším na další spolupráci v následujících měsících a na to, že vaši spolupracovníci nám pomohou komplexně analyzovat i technické otázky, které se týkají všech těchto komponentů, což bude opravdu užitečné. U jste hovořil o těch postupech pro porušení povinnosti. Tato směrnice o PNR r datech ehm, mandatorně se to netýkalo vnitřních letů, neformálně se rada dohodla, že to vezmeme, rovněž zahrneme do tohoto postupu, takže to sice asi neřešíme zatím porušením po, povinnosti, ale některé, slyšel jsem, že některé země tam mají určité Mm, pochybnosti, proto bych se rád zeptal, jak vy to vidíte ohledně obecné struktury celého systému PNR, pokud jedna nebo dvě země se rozhodnou to uplatňovat pouze na externí vnější lety a ne vnitřní lety. A poslední třetí bod, Europol, bude hrát zásadní roli v celé struktuře naší bezpečnostní unie. Trochu mě překvapilo, že rozpočet pro rok 2019, jež předložila komise, aplikuje zredukování od 21 milionů eur a v Europolu škrtání o 38 eh, pracovníků. Na rozdíl od toho, jak se o tom domluvilo v roce 2018, Eh, jak se o tom rozhodla správně rada. Já si myslím, že skutečně Europol hraje zásadní roli v celé bezpečnostní eh, síti a proto mě to velice překvapilo. jak se na to díváte? Děkujeme. A pan López Aguilar je posledním. Pane komisaři. Hmm. Podobně jako ostatní předřečníci, rád bych zúraznil obavy ohledně toho velice důležitého nápadu, který se týká rychlého mazání teroristického obsahu na internetu, protože tam potřebujeme právní rámec a možnost uplatňovat sankce. Máme zde eh, novou směrnici proti terorismu, ale zároveň potřebujeme právní nástroje ve všech členských státech, je zde opravdu nedostatek reakce na straně členských států, různorodá reakce. Víte, to mazání teroristického obsahu je zásadní. A potom i to propojení, nebo teda to, že zde poskytovatelé služeb nedostatečně spolupracují u mazání tohoto obsahu, proto bych se rád vyslechl váš názor mhm. ohledně tohoto nápadu komise jak reagovat na tento prvek tohoto řetězce, aby ten návrh byl přitaven v nějaké reálné kroky. Děkujeme za všechny dotazy, říká paní předsedkyně. A nyní je mým potěšením dát opět slovo panu komisařu, pan, panu komisaři Kingovi. Víte, já nevím, zda v tom vymyzeném čase budu schopen reagovat na všechny vaše otázky, neudělám-li to ústně, tak to pošleme písemně. Je zde několik témat, které se opakovaly. Dovolte, abych eh, odpověděl nejprve na tyto. Být schopen reagovat na měnící se typ eh, hrozeb. Tam se několik kolegů zmínilo o této problematice. Já věřím, že se nám to daří. Ten posun v povaze hrozeb islámského extremismu, podobně jak to již popsal kolega, skutečně existuje. Byly to nedávno různé radikalizované osoby, které využili opravdu velice primitivních eh, nástrojů pro zabíjení evropských občanů. Byli to lidé, kteří nám jaksi unikli z našeho radaru a toto musíme dělat. To znamená bojovat proti radikalizaci. Prioritu věnujeme právě radikalizaci online, to znamená včetně mm, teroristického obsahu. Částečně tím odpovídám na otázku pana Duprého proč eh, jsme se na to opětovně zacílili, protože bohužel eh, došlo k tomu, že se prokázala obrovská účinnost onlineového kontek- eh, o, o obsahu při radikalizaci především mladých lidí. Proto bychom se měli podívat na možnost, eh, zda jsme využili veškeré prostředky v boji proti tomuto aspektu radikalizace. Mnoho z vás, včetně pana Niedermüllera, se zmínilo o tom, jak tyto změněné výzvy mají dopad na další výzvy. Naše práce na radikalizaci se nezaměřila pouze na islámské extrémisty. Samozřejmě veliká část této práce se tomu věnovala, ale já jsem se například zúčastnil i jednání o efektivních prostředcích boje proti jiným formám radikalizace, jak jakákoliv eh, extrémní ideologie, včetně extrémní pravice. Jsem si vědom toho, že tento typ extremismu rovněž může mm, vést eh, k zabíjení lidí. Paní Koksová, poslankyně ve Velké Británii, to je příklad takového útoku. Doporučení z těch mnohaletých eh, analýz s našimi experty, obnovení těchto forem boje proti radikalizaci, diskuse s vámi, jakož i externí analýzy, například účetní dvůr, vím, že to bude na vašem programu rovněž dneska, čili to všechno Samozřejmě vítáme a organizujeme naši práci boje proti radikalizaci na komisi a samozřejmě další detaily mohu s vámi dále probírat. To znamená, ano, všechny formy radikalizace, včetně islámského extremismu, se mění a my na to musíme reagovat. Teroristický obsah online. <clears throat> Já jsem se o tom před chvíličkou zmínil. My připravujeme návrh na řízení. Prosím, abyste trošku byli schovývaví vůči mně, pokud jde o podrobnosti, protože my jsme to zatím ještě nevyhlásili, dojde k tomu příští týden. Budete-li chtít, rád se mezi vás vrátím a pohovoříme o detailech, jakmile tento návrh bude na stole. Věřím, že jakmile uvidíte ten návrh, tak nezapomenete na celkový kontext situace a zároveň pokrok, který jsme udělali na kooperativní a dobrovolné základně, ale zároveň výzvy, které jsme tam zahrnuli, včetně této platformy, proti kterým musíme ještě bojovat. Tento přístup jsme se stanovili v září loňského roku. Přesnější doporučení jsme měli k dispozici v březnu Zatím jsme ale všechna ta bílá místa nevyřešili, nevyřešili veškeré problematické body, včetně platform. Takže zatím nemáme k dispozici efektivní nějakou základní linii, která by reagovala na ten referovaný obsah. tyto jednotky u nejenom na straně Europolu, ale i členských států, paní kolegyně, jsou důležité. To znamená, tyto jednotky IRU jsou prostě zásadní. Jakmile donucovací orgány identifikují obsah jakožto ilegální teroristický obsah, musíme okamžitě jednat a tam musíme mít základní eh, principy stanoveny pro, toto, eh, pro tyto kroky a zároveň jasná transparentní pravidla pro využívání automatizovaných nástrojů a prostředků, protože potřebujeme jasný přístup s ohledem na ochranu základních lidských práv. Dále zde tyto platformy musí spolupracovat mezi sebou a donucovací orgány rovněž oběma směry. To znamená, platformy musí sdílet informace s donucovacími orgány a obráceně. Toto jsou věci, na které musíme ještě reagovat a já se na podrobnější rozprávu k tomuto bodu s vámi těším do budoucna. Ano, výbor Terry, já jsem rád, že funguje. Vy jste se na tom rovněž někteří z vás podíleli aktivně. Já jsem měl možnost se s vámi sejít a hovořit o různých um, návrzích a podrobnostech. A pokud jde o tu konkrétní otázku paní Gomez, zda to není nějaké duplikování práce. Já doufám, že tomu tak není, ale například otázka organizace práce boje proti radikalizaci jistě vyžaduje mnoho zlepšení, čili nejde o nějaké duplikování, ale spíše zlepšení organizace naší práce. A nyní plnění všech těch zatím otevřených návrhů, jejich dopracování, identifikace, interoperabilita, tam bych vám všem rád poděkoval za spolupráci. Ale nesmíme zapomínat ani na provádění. Já vím, že mi to nedovolíte. My pravidelně informujeme vás eh, prostřednictvím předsedy výboru ohledně řízení pro porušení povinnosti. Skutečně tam jmenujeme tyto země. Budete-li mít jakýkoliv dotaz v tomto ohledu, prosím napište a okamžitě odpovíme. Europol. Pane Lenert, pan Lenert, samozřejmě, že my každý rok diskutujeme o otázku rozpočtu Europolu, je to pro nás důležitá věc. Prostě rozpočet objektivně se teda narůstá, což skutečně znamená rostoucí roli Europolu v naší bezpečnostní architektuře. Interoperabilita, to je poslední věc, ještě pár jiných otázek, kterým odpovím písemně. Já se těším na úzkou spolupráci v tomto ohledu. Pane Dupré, plně s vámi souhlasím v tom, že je to základní kámen architektury kterou společně stavíme, tak aby jsme maximálně využili systém, který máme pro bezpečnost našich občanů na základě respektování základních práv. Jsem rád, že budeme mít možnost se společně pobavit i o rejstříku CIR, to znamená společný rejstřík identit či totožností. To je opět velik, velice důležitá součást našeho návrhu. Nejde o nějaké sbírání dát a jejich uchovávání či vytváření nějakých nových pravidel pro přístup k těmto datům. Jde o efektivní vyhledávání těchto údajů. Na tuto diskuzi se těším, jakože na jakoukoliv jinou diskuzi u otevřených ještě témat tu samozřejmě na základě eh, termínu, které si společně v rámci tohoto volebního období ještě stanovíme. Děkujeme, vážený pane komisaři Kingu, za to, že jste mezi nás přišel do výboru LIPE a pomohl nám prodiskutovat všechny detaily, které se týkají tohoto nového návrhu nařízení. Uh, uh, Takže vážení kolegové, teď se posuneme k bodu 9 našeho programu, to je stav základních práv v Evropské unii v roce 2017, návrh zprávy. Pan Terry Cabras je naším zpravodajem tato výroční zpráva skutečně eh, zohledňuje eh, širokou škálu témat a výsledky a cíle v oblasti ochrany základních práv eh, všech těch, kteří žijí na území Evropské unie. Takže prosím, pane Terry Cabrasi, máte slovo. Oh goodness, you. First, I have to apologize. Děkuji. Nejprve bych se chtěl omluvit. Sedím zde s vámi od 9 hodin, ale teď budu muset hned odejít, protože nemohu zmeškat své letadlo. Omlouvám se za to paní předsedkyni, všem členům a váženým kolegům. Takže v jedné minutě se pokusím schrnout, co jsme udělali v této oblasti. Před dvěma lety jsem prezentoval první návrh který jsme diskutovali, o kterém jsme diskutovali na první schůzi stínových zpravodajů. Také jsem měl kontakty s členy komise o těch tématech, která řešíme. A teď je čas pro pozměňovací návrhy. Proto nemohu zde prezentovat nějaké skutečně definitivní věci, protože ještě to, to je první návrh a ještě čekáme na pozměňovací návrhy. Čas lhůta bude relativně krátká. Soustředím se tedy na některá základní témata, protože můžeme napsat 100 stránek o všem možném, o všech tématech, ale je lepší soustředit se na samotnou podstatu. Některé z těchto deseti základních témat je právní stát, migrace, lidská práva, svoboda vyjadřování, rasismus a xenofobie a různé typy a druhy diskriminace. Na konci textu odkazujeme na význam poprvé v takovém dokumentu, ale je to důležité na význam příspěvku agentury pro eh, základní práva. ale teď jsme vlastně ve fázi hm, takzvané předpřípravy, abych tak řekl. Když to srovnám s kuchyní, s kuchyní, tak to vlastně ta fáze, kde si připravujeme ingredience teprve. A myslím, doufám, že kolegové stínoví zpravodajové přidají některé další myšlenky, některé další ingredience a jak jsem již řekl, bohužel musím odejít, takže se omlouvám a děkuji za pozornost. Děkuji. Ty, ty začneme naši, naše kolečko stínových zpravodajů. Já osobně bych chtěla pouze říci, že jsem velmi ráda, že právní stát patří k těmto tématům, která jsou zahrnuta a za to vám děkuji. Není. Takže Roberto, na, která nahradí Frank Kál, potom paní Sylvie Guriam. Guillaume. <laughs> Merci, on fait tous des efforts avec... Děkuji, děkuji. Paní předsedkyně, jste se snažila vyslat mé jméno správně. My jsme měli příležitost na stínových zpravodajích hovořit o jistých eh, záležitostech. A já tady budu velice stručná. Jistě, co se týče formy, tady se soustředíme na věci, ke kterým došlo v roce 2017, ale bohužel některé z těch témat, které tady máme, jsou ta klasická témata, která se neustále opakují. Vy jste, paní předsedně, hovořila o právním státu a my si myslíme, že by bylo vhodné, abychom tu část právního částu jaksi vypíchli v tom textu, aby, aby to bylo někde v, v, přední, v přední části. Pak by bylo také vhodné opětovně se vy, jmenovat ksenofobii, diskriminaci, asi širším způsobem. A v rámci té diskriminace bychom se měli věnovat populacím, které momentálně ještě nebyly zmiňovány v rámci diskriminace, tím mám na mysli zejména osoby s postižením. A jak říkám, uvidíme, jak to bude vypadat mezi stínový zpravodaji. Já samozřejmě sdílíme veškeré ambice pana zpravodaje. Jde o to, aby ta zpráva byla zajímavá, vyvážená, ale navzdory toho si myslím, že jsou tam určité citlivé záležitosti, které nemůžeme vypustit. A otázky, kde já, má skupina, asi budeme předkládat pozměňovací návrhy, to, je, to jsou práva žen, tato část. A tady je důležité, abychom tam měli zvláštní paragraf, které se bude týkat sexuálnímu násilí. A taky, taky je důležité, abychom tam ho měli odkaz na istambulskou úmluvu. A co se týče právního státu této části, tady si myslím, že ten odstavec, který se týká občanské společnosti, asi posílíme, alespoň se pos- pokusíme ho posílit. A stejným způsobem xenofobie a zločiny z nenávisti, tady i nám připadá vhodné, abychom trvali na jisté odlišování, které by třeba udělat, zejména se to týče práv LGBT, s tím souvisí jistá diskriminace a taková vsuvka je třeba rozhodnout ještě jednu věc. Tam se hovoří o statistikách, o etnické diskriminaci. A samozřejmě, zejména v mém členském státu, se to pojí s těmi problémy. A samozřejmě i otázka migrace a azylu, tady by bylo vhodné, abychom to nějak přetvořili a měli tam určité doda- dodatky, například eh, solidarita na menšiny, legální cesta a interoperabilita, pan Julian King o tom hovořil. Takže myslím si, že ten odstavec není um, jaksi ještě ideální. A pak bychom tam měli ještě přidat jistou část či podčást a ta by se týkala otázky politické manipulace a vytváření fake news. Uh, a jinak si myslím, že ta zpráva je v zásadě dobrá a je naprosto nezbytná. Okay, thank you. Ano, děkuji. Jestli, jak jsem to správně pochopila, tak paní Stevens eh, zde zastupuje pana Jurka. Ano, tak prosím, můžete mluvit. Ehm, děkuji, paní předsedkyně. Já pana Jurka mm, ve skutečnosti nezastupuji, já hovořím sama za sebe, pokud vím. A také mám názor na tu zprávu. Nejdříve bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za odvedenou práci. Právem ve své zprávě píše, že článek 21 listiny základních práv říká, že každá forma diskriminace na základě pohlaví, rasy a sociálního původu je a musí být zakázána ale lituji, že on nezmiňuje osoby s postižením, neboť článek 21 listiny základních práv hovoří také o osobách s postižením. Tedy o tom, že diskriminace na základě postižení je rovněž zakázána. A pan zpravodaj na to zapomněl. Dále článek 6 umluvě OSN o osobách s postižením, a to je umluva, která byla ratifikována všemi členskými státy. Tento článek 6 uznávám, že ženy s postižením jsou předmětem vícenásobné diskriminace. To tedy znamená, že nejsou pouze zastrašovány či něco dalšího, ale v mé zprávě z roku 2016 jsem popsala, zdůraznila, že ženy a dívky s postižením jsou častěji vystaveny násilí, Násilí morálnímu, fyzickému a sexuálnímu zneužívání. Musíme tyto ženy a dívky podporovat, eh, poskytnout jim rovné příležitosti a dát jim možnost se podílet na životě společnosti. Vážený pane zpravodaj a vážení stínoví zpravodajové, chtěla bych potrhnout, že je důležité, aby v této zprávě byly zmíněny veškeré formy diskriminace, také e, osoby s postižením a jejich možné diskriminace. Na ty nesmíme zapomínat. Příliš často je na ně zapomínáme a opětovně k tomu došlo i v této zprávě. Lituji tedy, že doposud posud se diskriminace osob s postižením v této zprávě neobjevuje a doufám, že to bude opraveno. Děkuji. Děkuji, paní Veržia. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám za to, že jsem přišla trošku pozdě, ale zabývali jsme se situací v Líbii, takže musíme tam řešit nějaký přechod. Ráda bych nejprve poděkovala zpravodaji za schůzi, kterou, která se konala na začátku týdne, která ukázala, že skutečně jsme dosáhli většiny a naše analýza se zblížila. Oceňují to, že souhlasil s tím, že zapracoval tam určité věci a že zacílil tuto zprávu na určité body. Vždycky to říkáme takto na začátku, když začínáme zpracovávat nějakou zprávu, ale postupem času zjišťujeme, že tam každý chce eh, zapracovat svá vlastní témata. Pan Engel v loňském roce také vyvinul velké úsilí a na konci tam by vyšla tak skvělá zpráva. Jako obvykle souhlasím s tím, že je důležité zdůraznit práva na demokratická, někdy to je samotná zásada, samotná podstata té naší zprávy oceňuji význam role Agentury pro ochranu základních práv, kterou zdůraznil zpravodaj. Toto je mm, důležitá velmi důležité, že to takto bylo zdůrazněno v té zprávě. Podle mého názoru jsou tam dvě věci, které nejsou dostatečně zdůrazněny. Důsledky Eh, na lidská práva v oblasti boje proti terorismu a otázka ochrany údajů, což je také průřezové téma, protože je zde více témat, u nichž máme určité obavy, pokud jde o ochranu údajů, včetně otázky toho trvalého propojování mezi nelegální migrací a terorismem. Takže všichni odborníci na tuto problematiku nám říkají, že pokud někteří teroristé se takto dostali na evropskou půdu, tak to není zdaleka většina a hlavní priority boje proti terorismu by se měly zaměřit spíše na ty osoby, které již žijí na území Evropské unie, protože tyto osoby většinou páchají teroristické činy. Co se týká migrace, tam je potřeba posílit, ještě prohloubit ty věci vzhledem k vývoji situace ve Středomoří Poslední dny jsme byli upozorněni na to, že i přes velmi významné snížení počtu lidí, kteří přeplouvají středozemní moře, tak počet úmrtí se zvyšuje, že bylo více mrtvých eh, než dříve přestože se desetkrát snížil počet těch pře- lodí přeplouvajících moře a evropská politika hm, evropští politikové tedy zatkli některé osoby, kteří jsou uprchlíci kteří vlastně riskují své životy. Od na to nás upozornili nevládní organizace, takže myslím si, že zde bychom také měli se více snažit. Souhlasím s paní Geom ohledně otázky etnických statistik a útoků. To tak o tom je velmi živá debata v naší zemi, takže musíme najít nějakou terminologii, která by umožnila všem, aby tam našli jaksi své místo. Toto je důležitá obava a myslím si, že pracujeme na otázce diskriminace více rasismu a nenávistných projevů. Já bych byla ráda, kdybychom tam měli konkrétní částku zaměř, eh, část zaměřenou na otázky rasismu, xenofobie a ne, zločinu z nenávisti protože z mého hlediska je důležité, aby tam nedocházelo ke směšování mezi těmito dvěma pojmy. Domnívám se, že je potřeba na tom ještě pracovat a pak je tam také další věc, kterou je potřeba vypíchnout, to je určitá kumulace různých typů diskriminace. Oběťmi jsou zejména ženy, ať už jsou to migrantky nebo ženy s postižením. To je také něco, na čem bychom měli pracovat v této oblasti. Zhruba vše, co jsem chtěla. Děkuji. Thank you very much and... Uh, Děkuji. Paní Kiniči. Grazie. <clears throat> Grazie, prezidente. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji kolegovi, panu zpravodaji, za práci, kterou odvedl na tomto textu. Jde o situaci lidských práv v Evropské unii v roce 2017. To byl rok, ve kterém se odehrálo mnohé. Myslím si, že je tedy důležité se vyjádřit k této situaci. Kolegové to již nadnesli. Zpráva musí být v jistých oblastech ještě posílena. Mám tím na mysli zejména téma rovnost pohlaví. V roce 2017 jsme bohužel měli příliš eh, mnoho potíží v této oblasti. A pak je zde další téma, které bychom se, kterému bychom se měli posíleně věnovat, a to je tématika ochrany mladistvých. Ve zprávě se o tom sice hovoří, ale pouze pod heslem migrace, ale já se domnívám, že toto téma bychom měli rozšířit a přesně ho popsat. A já k tomu pod, předložím odpovídající pozměňovací návrhy. Také si myslím, že je třeba zhodnit i některé jiné aspekty, například přístup nezletilých k soudnictví, jak se soudy chovají k nezletilým, dále otázky online a rovněž prevence, radikalizace a deradikalizace nezletilých. To je něco, co jsem již uváděla a potrhla ve výroční zprávě o agentuře FRA. Já se pokusím to tedy ještě předložit v pozměňovacích návrzích. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Není pochyb, že za lidská práva je velmi relevantní princip a základní hodnota celé Evropské unie, takže děláme určitě správnou věc, když hodnotíme mm, nebo zpracováváme tuto výroční zprávu o situaci lidských práv v Evropské unii. To není, o tom není pochyb. Co, nezávisle na naše politické rozdíly mezi frakcemi. V zásadě souhlasím se všemi připomínkami mých kolegů, kteří zde už hovořili. Samozřejmě každý bod, který zde zazněl, je důležitý bod, když se zdůrazňuje význam rovnosti ve světě, kde panují nerovnosti. dodržování lidských, ženských práv, práv žen tedy. O tom se hovoří z dobrého důvodu. Po všech těch mnoha letech, kdy se za, zakotvili zákona a e, le, ústavní práva diskriminace žen, tak to zase ukazuje, že zde ještě máme nevyřešené případy, které musíme řešit, aby skutečně postavení žen bylo rovné, aby měly rovná práva a aby byla zdůrazněna význam eh, v istambulské úmluvy. Také včetně tedy členských států Evropské unie, které musí zvýšit toto úsilí. Já bych rád ještě doplnil tyto velmi relevantní body a zdůraznil význam řešení nebo boje proti každé, eh, dru, každému druhu diskriminace a zachovávání pravidla právního státu. To musí být zdůrazněno, protože právní stát to, ten je také ohrožován v některých členských státech Evropské unie. A když co se týká migrace, žadatelé o azyl, zejména ti zranitelní lidé, zase děti a ženy nezletilí, ti musí být chráněni. Někdy minority také menšiny jsou předmětem určitých eh, nenávistných projevů nebo útoků. A to patří k některým těm nerovnostem, musíme zdůraznit význam LGBT nebo lidí s postižením, jak jste už zaznělo. Takže v této době, mož, kdy možná, která je možná bezprecedentní, my jakožto socialisté jsme s EK, s členy EKR, já prostě mohu jen souhlasit s tím, co zde řekla Helga Stevens, eh, diskriminace žen s postižením, tedy eh, bojovat proti každé formě diskriminace. To jsou tedy body, které je nutno mm, trvale zdůrazňovat. Pokud jde o boj, proti boj proti diskriminaci, tam tedy opravdu lidská práva hrají nesmírně důležitou roli a je na místě to stále zdůrazňovat. Děkuji, říká předsedkyně, za tuto rozpravu. Nyní bych požádala pana Nolana z komise, paní Nolan z komise, jestli se chce vyjádřit. The commission would like to also... Děkuji za slovo. My bychom rovněž rádi, paní předsedkyně, poděkovali panu zpravodaji za tuto zprávu. Je zde mnoho oblastí, kterým se můžeme věnovat v oblasti základních práv. Všem těch šest, které identifikoval, se myslíme, vybral správně. Jedinou připomínkou z naší strany je to, že občas to vypadá tak velice černě, nehovoří tam o těch pozitivních eh, krocích boje proti problémům, například, lidská, například, například práva žen, to mm, byla jedna z priorit práce komise dedikované kolokvium, euroakce a tak dále. Mnoho výsledků z těchto akcí vyplynulo. Dále to mm, byly děti v migraci, sdělení komise, rada, připravila rovněž k tomu postoj sítě eh, těch doprovodných osob a tak dále, dále ochrana whistleblowerů, čili mm, byli bychom rádi, aby pan komisař, aby pan zpravodaj se zmínil i o těchto pozitivních krocích a nejenom problémech, protože když to přečteme tímto způsobem, tak to vypadá, jako kdyby komise nedělala vůbec nic, zatímco mm, opak je pravdou. Děkujeme. Paní předsedkyně, děkujeme za tuto rozpravu. A nyní bych vám ráda připomněla to, že pozměňovací návrhy nebo předkládání pozměňovacích návrhů je do 2.10.2018 ve 12 v poledne. Takže prosím, abyste nám posílali pozměňovací návrhy. A nyní se dostáváme k bodu číslo 10. Takže je to balíček. Je to balíček, který se týká dvou nástrojů, a to je směrnice a nařízení. A především, pokud jde o elektronické důkazy přeshraničního charakteru, je to trochu jiné než to, co jsme měli k dispozici z května 2017, především směrnice 2014-41 EU ohledně, ohledně příkazu k vyšetřování. Ráda bych vám připomněla, že tato směrnice pokrývá vzájemné uznávání eh, těchto investigativních opatření. Přijala to, mm, přijali to všechny politické skupiny, zpravodajem byl pan Nuno Melo. Stávající návrh zavádí různé inovační postupy, pokud jde o požadavky v této oblasti elektronické, elektronický důkazů, včetně extra eh, teritoriální aplikace těchto pravidel a zároveň konceptu vzájemného uznávání, nejenom mm, pokud jde o, eh, mm, o exekutivní orgány, ale například i pokud jde o definování vztahu mezi vydávajícím orgánem a poskytovatelem služeb a jejich zástupci. My samozřejmě eh, budeme zvažovat eh, přístup všech těchto bodů, tak eh, jak to navrhuje pan zpravodaj. To bude pro nás klíčové a nejprve poprosíme komisi, aby vystoupila k tomuto bodu Izabel Perňo, poté vystoupí a rovněž paní Šréter, paní Šréter, která, která má slovo. Dobrý den, já jsem Isabel Perignon, jsem vedoucí jednotky, vedoucí oddělení DG Just, eh, mám na starosti toto téma. Jsme zde abychom mohli dnes představit před vámi tento projekt. Je to téma, které je extrémně důležité pro komisi. Proč? Protože je to odpověď na skutečnou potřebu státních zástupců a dovolí nám to eh, potrhnout důležitost a naléhavost Eh, té potřeby, aby to, ten návrh byl co možná nejdříve přijat. Eh, vzpomeňme si na rok 2015, 13. listopadu, útok z Bataklanu. Tehdy eh, pařížské státní zastupitelství se na nás obrátilo a říkali nám, že potřebují, abychom nalezli na nějaký nástroj, který nám dovolí co možná nejrychleji obdržet informace kterým jim tedy umožní co možná nejrychleji obdržet informace, které potřebují. A my jsme tedy Mnoho komisařů tehdy odjelo do Paříže a měli tam schůzku se státními zástupci, kteří nám říkali, že nástroje v oblasti trestní spolupráce fungují, ale ne příliš dobře a velice často je to velice zdlouhavé. A v takovýchto velice nalehavých případech, jak byl například, jakým byl například ten teroristický útok, je důležité, abychom, aby státní zástupci měli informace mnohem rychleji. Tedy tento projekt skutečně od samého začátku byl pod podobá mnoha zeměnmi. Belgie pak také bohužel byla předmětem útoku atentátníků v Malbeku a na letišti. A i belgičtí státní zástupci nám říkali, že skutečně potřebují nějaký nový eh, nástroj. A od samého začátku jsme se bylo velice mnoho zemí, které se zmobilizovaly eh, právě kvůli terorismu a měli problém obdržet rychlé informace od služeb. A komise tedy již více než dva roky eh, pracuje na tomto tématu. Měli jsme intenzivní konzultace přímo s odborníky z praxe. Snažili jsme se pochopit jejich potřeby a tak eh, vytvořit nějaké skutečně reálné možnosti řešení a nakonec jsme dospěli tedy k těm dvěma návrhům, které byly přijaty v 17. dubna tedy a nyní vám představujeme obsah těchto návrhů. Dobré ráno, já bych zahájila mé vystoupení několika slovy ohledně tohoto problému, proč přicházíme s tímto návrhem, co se snažíme řešit těmito dvěma návrhy. Elektronické důkazy dát v elektronické formě e-maily nebo různé message, zprávy jsou zásadní pro šetření v trestních věcech a nejenom pro kyberkriminalitu, kde <coughs> tato, tyto důkazy jsou součástí všech těch prvků, jež eh, orgány potřebují, ale pro jakoukoliv kriminalitu. Protože čím dál tím více se všichni spoléháme na využívání těchto elektronických služeb, které jsou k dispozici elektronicky, ukládáme data, komunikujeme elektronicky a dělají to tak i kriminálníci, takže proto je přirozené, aby jsme využívali tyto elektronické důkazy čím dál tím více. Praktický problém, který s tím je spojený, je, že se okamžitě nacházíme v mezinárodním kontextu. Proč? poskytovatele služeb, o kterých hovoříme, Google, Microsoft, Facebook, Twitter a tak dále, nebo i jiní malí hráči, všichni je známe, poskytují své služby často ze zahraničí. Nejenom, že jsou to často zahraniční firmy, ale jiným způsobem ukládají data nebo mají společnost etablovanou v jedné, v jedné zemi, datová střediska v jiné zemi a poskytují služby třetí zemi. Samozřejmě, že to je pozitivní pro tyto firmy. My teda na interním trhu je nemůžeme nějakým způsobem potom kontrolovat a pro donucovací orgány ovšem je to veliký problém, protože jejich kompetence končí na hranicích daného státu. To znamená, že musí využívat nástroj mezinárodní spolupráce nebo nástroje mezinárodní spolupráce. A v mnoha případech jinak vyšetřování by jinak nemělo mezinárodní kontext. Takový příklad. Například eh, nějaké ozbrojené přepadení v Belgii, všechno probělo v Belgii, krim, eh, ty kriminální živly, oběti a tak dále. Ovšem, oni využívali Facebook a eh, různé messengery pro komunikaci. My bychom chtěli zjistit, kdo je držitelem určitých, účt, určitých účtů a proto musí například žádat Irsko, pokud eh, datový eh, provider je v Irsku, nebo jsou tam data uchovávána, nebo dokonce se musí obrátit na Spojené státy, pokud by chtěli zjistit totožnost daných účtů a pokračovat v šetření. Čili toto je právě specifikum elektronických důkazů. Mezinárodní nástroje spolupráce, které máme k dispozici v současné době, zatím nejsou dostatečně vybaveny pro řešení takové, takových výzev a problémů. Elektronické důkazy jsou velice volatilní, mohou být vymazány rychle, <clears throat> přesouvají se z místa na místo nesmírně rychle. Vy potřebujete ty důkazy v různých etapách šetření, čili musíte například zjistit nejprve totožnost držitele daného účtu, s kým komunikuje tato osoba, další kroky, obsah budete potřebovat zjistit této komunikaci, čili v některých případech budete potřebovat takovo, takový elektronický důkaz na různých etapách tohoto šetření čas jsou peníze a pokud tam dojde k nějakým prodlením nebo vymazání těchto informací, tak vás to zabrzdí. Čili hovoříme i o různé asistenci mezi jednotlivými zeměmi, dále je to mm, příkaz, evropský příkaz pro vyšetřování a zároveň spolupráce při získávání informací mezi jednotlivými zeměmi, ale ze Spojených států například nám to trvá i celý rok. Z jiných třetích zemí je to trošku rychlejší, je asi 20 dní, ovšem i toto je problém v průběhu vyšetřování, když potřebujete, řekněme, velice rychle něco vyhodnotit si či identifikovat. Další mechanismus, který se v praxi vyvíjí, je dobrovolná spolupráce s IS providery, když hledáte data, která se netýkají například přímo obsahu. Ve Spojených státech se mohou vyměňovat informace se zahraničními donucovacími orgány na základě takové procedury dobrovolné spolupráce. Tato spolupráce se stává hlavním mechanismem orgánů v Unii, pokud jde o obdržení a získání takových elektronických důkazů. Několik čísel. 2016 ty velké čtyři americké společnosti měly, obdržely asi 120 tisíc žádostí ze strany členských států EU ohledně elektronických důkazů ve srovnání s 1200 žádostmi, na které reagovali v rámci eh, té vyžádané spolupráce. Čili vidíte, jaký je zde rozdíl eh, ve srovnání s tou dobrovolnou spolupráci. Ta je sice rychlejší, ale problém je, že probíhá mimo právní rámec, není zde žádná právní jistota ani pro poskytovatel služeb, ani pro úřady, ani pro um, osoby, o kterých se chceme něco dovědět, protože v podstatě tam není žádná jasná definice jejich práv. Co navrhujeme? Jaké jsou hlavní prvky našeho, našich dvou návrhů pro řešení tohoto problému? Jednak je to evropský eh, příkaz pro poskytnutí důkazu, který eh, umožňuje reagovat nebo obrátit se na poskytovatele eh, služeby nebo jeho zástupce v jiném členském státě přímo nebo prostřednictvím tohoto mechanismu spolupráce mezi jednotlivými úřady. Toto je nový prvek, který je odlišný od stávajícího mechanismu. No a to zapojení jednotlivých orgánů či úřadů členských států, různá privilegia, imunity v členských státu by tím samozřejmě mohla být dočena například nějaké jasné porušení charty nebo zneužívání. A řekněme potom i možnost vymáhání tohoto přístupu, pokud by daný subjekt nespolupracoval. Ovšem, Není zde žádná pravidelná spolupráce ještě k dispozici. My v podstatě uvažujeme o tomto odklonu tradičního způsobu spolupráce, protože potřebujeme nalézt nějaký rychlý mechanismus a ten stávající mechanismus, logika těchto mechanismů neumožňovala zkrácení těchto lhůt takovým způsobem, který by umožnil Eh, urychlit efektivitu tohoto postupu. A druhý důvod, který nás k tomu vedl, je ten, že členské státy tam, kde je právní zástupce nebo sídlo daného poskytovatele služeb, etablováno, tak nemá žádné propojení s tím procesem vyšetřování pouze členským státem, kde je právní zastoupení daného poskytovatele služeb. Čili my jsme neviděli důvod, proč by mělo dojít k nějakému aktivnímu zapojení takového členského státu nebo jeho právního zástupce. Další důležitý prvek, nový, je, že eh, již nevyužíváme to uchovávání dat a lokalitu eh, tohoto uchovávání jakožto nejdůležitější součást v oblasti jurisdikce. Mnoho expertů dobylo k návěru, že toto skutečně nebyl nejdůležitější faktor, toto ukládání dat nebo tato lokalita. To samozřejmě si stanovuje poskytovatel služeb na základě ekonomických faktorů, které často nám nejsou známy. Oni mohou uchovávat data v různých lokalitách, mnoho podniků dokonce po, e, přesouvá tato data, čili vůbec nevíte, kde se nachází v daném okamžiku. A ten členský stát, na kterém jsou uloženy nebo ve kterém jsou ženství, tak nemají k tomu přístup. Finové například mají taková datová úložiště na svém území, ale nemají k ním přístup. Čili toto rovněž v našem návrhu nebereme v potaz. Pokud je o ten mechanismus, jež navrhujeme, důležitá otázka zní, jakou roli budou mít poskytovatelé služeb. Oni obdrží příkaz od úřadu z jiného členského státu a otázka zní, jaká bude jejich role. Mají možnost to, na to nějak reagovat nebo nahradit, zastoupit úřad jiného členského státu. My tvrdíme, že tento poskytovatel služeb to nebude ověřovat, nebude mít tento úkol. On v podstatě musí plnit tento příkaz pouze pokud by tam došlo k nějakému zásadnímu porušení eh, nebo zneužití, tak by mohli odmítnout tuto spolupráci. A pokud jde o záruky, my jsme na tom opravdu pracovali velice důkladně, aby byla respektována základní práva, pokud jde o trestní řízení, pravidla, práva, Eh, limitace v oblasti uchovávání dát, určité prahové hodnoty, přestupků, trestních činů, kde se tento mechanismus využívá. Justiční povolení, čili justiční orgán je vždycky zapojen, jakmile dojde k takovému přístupu zákazu k předložení takových dat, může to být soudce nebo nějaký jiný orgán. Proporcionalita, citlivost, to jsou další kritéria, která jsou zde k dispozici a je možnost nápravy ze strany člověka, o kterém získáme informace. To může jít až nad rámec toho, co mají k dispozici některé členské státy. A potom konflikt legislativní, pokud by tam došlo k problémům s třetími zeměmi. Směrnice. To je povinnost členských států nominovat právní zástupce, aby jsme zajistili rovné podmínky a pomohli orgánům jednak zjistit, na koho se obrátit při získávání elektronických důkazů. A zároveň to reaguje na poskytovatele služeb, kteří nejsou přítomní v EU, protože budou mít zapovinnost zde mít alespoň stálého zástupce. To je ve zkratce všechno. Mnoho nových prvků, jak vidíte. Myslíme, že pro lidi z praxe to přinese mnoho vylepšení a je to vyrovnaný přístup. O detailech se ještě můžeme pobavit ale i přesto si myslím, že je zde mnoho kvalitních bodů a doufáme, že se můžeme spolehnout na výbor Libe a i na předsednictví rady na ohledně konstruktivní spolupráce a těšíme se na další diskuze. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Ráda bych dala slovo Birgit Sipl, zpravodajce. Děkuji paní předsedkyně a také děkuji zástupkyním komise za to, že nám vysvětlili důvody, proč byl tento návrh vyčen vlastně tady těchto, jaká je, jaký je zvýšený význam elektronických důkazů eh, v tomto světě, i když to může být pouze první diskuse o elektronických důkazech v výboru Libe. Já už jsem se setkala s hodně aktéry v této oblasti, se zástupci komise, rady, nevládních organizací, průmyslových odvětví a tak dále. A mnoho z těchto zástupců mi zdůraznilo, že většina aktérů vítá myšlenku zavedení toho jednot, jednotného nástroje pro trestní právo v Evropské unii elektronické eh, důkazy budou hrát stále větší eh, roli a takovýto režim spolupráce vlastně by měl řešit ty stávající problémy s nedostatečně transparentním rámcem pro práv, rámec pro právní spolupráci. Teoreticky by to mělo urychlit trestní vyšetřování. Já chápu frustraci orgánů činných v trestním řízení, ale tyto žádosti někdy nevedou k ničemu, jednak protože to trvá příliš dlouho a už ty důkazy pak nejsou k dispozici, anebo protože údaje schovává, skladované poskytovateli služeb jsou mimo území EU a všechny ty osob, kde, ale není zájem na jejich zveřejnění. Také chápu frustraci poskytovatelů služeb, kde vlastně byl velmi v Evropské unii rozštěpený právní rámec a žádosti o vymáhání eh, práva tedy v jednotlivých členských státech se řídil jiným režimem. Všechny schůze a dokument, poziční dokumenty, které byly předloženy, také ukázaly, že návrhy, tak jak jsou předloženy to místo, aby vytvářeli více jasnosti a transparentnosti pro orgány činné v trestním řízení, poskytovatelů služeb a tak dále, spíše, že je zde riziko, že se vytvoří spíše větší právní nejistota pro uživatele a poskytovatele služeb, zejména v souvislosti s principem dodržování základních práv. Tato právní nejistota by mohla eh, vlastně ohrozit naopak to urychlení eh, spolupráce v právní oblasti. Já se pokusím vyjádřit některé základní problémy a obavy v souvislosti s těmito návrhy. Elek- nástroj elektronického důkazu vlastně a o tom se už zmínila také komise Eh, vytvoří nový rámec spolupráce, kdy vlast, který vlastně umožní eh, s justičním orgánům přímo eh, přímý přístup k důkazům o poskytovatelích služeb v jiných členských státech anebo i mimo EU. Tyto příkazy většinou nezahrnují zapojení orgánů v Eh, těch členských státech, kde sídlí poskytovatelé služeb. Tento systém právní spolupráce, který fungoval dosud, znával vzájemné uznávání soudních rozhodnutí z, jedno, z jednoho členského státu do v jiném členském státe. Nicméně přestože všechny tyto nástroje, které jsme schválili v oblasti justiční a policejní spolupráce, tak definice trestního práva obsahuje seznam důkazů, právo na vyšetřování, právo na právní. To stále patří do kompetence jednotlivých členských států a proto definice sankcí v oblasti trestní je velice, se velice liší mezi jednotlivými členskými státy jaký, kde je problém, protože ty návrhy by vlastně zavedli přímý příkaz justičních orgánů pro eh, poskytovatele služeb vící, sou, sídlící v jiných členských státech. Tyto, tento evropský, evropský příkaz by tedy vlastně nemohl být účinný pro poskytovatele v jednom členském státě, ale ne v jiném. Takže mnoho zúčastněných stran žádalo, že zejména v souvislosti se základními právami, s právy, s těmito principy, se zajišťováním bezpečnosti, co se týká tedy eh, bezpečnosti státu, a tak dále, tak bychom měli spíše diskutovat ne se státem, kde poskytovatel služeb sídlí, ale spíše, kde ty údaje jsou uchovávané o těch, jednot, těch jednotlivých poskytelů služeb. Obavy v oblasti práva a souvisejí i s národní bezpečnostní. Takže tyto návrhy předpo, předpokládají lhůtu nejdéle deseti dnů a v nouzových naléhavých případech dokonce 6 hodin. A jsou zde určité obavy, že to je příliš krátká lhůta, zejména pro malé poskytovatele služeb. A chceme skutečně v oblasti trestního práva poskytnout upřednostňovat tedy e, práva na soukromí a když hovoříme o soukromí, o ochraně soukromí, tak jsem také překvapena, že v návrhu nařízení komise uvádí zcela nová, nové kategorie dat, které se liší od těch kategorií údajů, které jsme již schválili v rámci jiných nástrojů EU a pochybuji o tom, že to skutečně usnadní postup poskytovatelům služeb a justičním orgánům. Dále je tam, jsou tam nižší prahové hodnoty pro některé kategorie méně citlivých dat. Když se podíváme na ty definice, tak můžeme pochybovat o tom, zda tyto kategorie dat jsou skutečně méně citlivé, méně choulostivé. Ty stávající kategorie nejsou jasně definované, ale v zásadě obsahují téměř stejné definace. A to nechává dost velké, velký prostor pro interpretaci, která data patří do které kategorie a je riziko, že to by mohlo ohrozit ty pojistky v jednotlivých případech. A tím se dostávám k jednot k poslednímu bodu. Ten stávající návrh co se týká záruk, pojistek, jako je právo na informace nebo právo na obranu, nejsou zcela zajištěna. A v rámci této nového, tohoto nového režimu je potřeba, aby obžalovaní měli k dispozici dostatečné záruky a pojistky, že tato jejich práva budou zajištěna. A mohlo by to otevřít tento nový nástroj Pandořino skříňku, protože v některých členských státech je reciproční vzájemná povinnost pro poskytovatele služeb a přestože jsou rozdíly v jednotlivých členských státech, tak některé tyto principy nemusí být konsistentní s dodržováním základních práv a dokonce mohou být relativně politizované v některých státech. Takže pokud schválíme tento nový režim justiční spolupráce, tak to musíme udělat vhodně, náležitě a s těmi nejvyššími základními standardy, jak je možné. Takže tento, ty, tyto návrhy budou vyžadovat ještě velkou kontrolu, hloubkovou rozpravu a těším se na názory ostatních stínových zpravodajů a ostatních účastníků. Děkuji. Thank you very much, Bridget uh, Mr. Daniel Denton. Děkujeme a nyní pan Danton, který je stínovým zpravodajem. Děkuji, děkuji paní předsedající, děkuji rovněž eh, samozřejmě zpravodajce za tento důležitý návrh. Samozřejmě i s ohledem na elektronickou elektronické soukromí je to velice důležité. Já samozřejmě mohu proskytovat eh, data soukromým společnostem, ale vadí mi to u vlád v soukromé společnosti. Prostě nemohou mě vytáhnout eh, z postele o půlnoci a eh, uvěznit, zatímco vlády mohou. Čili my opravdu musíme být velice opatrní u tohoto návrhu. Na druhé straně ale je to velice důležitý návrh. My potřebujeme reagovat na tento problém technologické společnosti. Prostě nejsou schopni vždycky poskytovat tyto informace dostatečně rychle. Měli by je poskytovat a měl by tady být právní základ. Čili v zásadě podporuji tento návrh Nicméně myslím si, že musíme být velice obezřetní a udělat to správně a řádně. Několik oblastí, na které bych se zaměřil. Nejprve, pokud jde o evropský předávací příkaz, především ten rámcový harmonogram, Vím, že tam je třeba nebo naléhavost odpovědě v případě do 6 hodin, jinak do 10 dnů reagovat na žádost. To je pro velké společnosti potenciálně v pořádku. Ovšem představte si malou společnost, nějakou mexickou platformu, tam fungují nějaké dva zaměstnanci, poskytují služby v rámci EU ve, ve 12 si půjdou lehnout, v 8 uh, eh, zjistí, že v jednu hodinu ráno dostali takový předávací příkaz a oni na to nemohou reagovat, protože spali. Čili nesmíme zapomínat jenom, nesmíme zapomínat tyto malé společnosti, a musí to fungovat pro všechny. dokonce i u velkých společností musí být velice obezřetní, protože v případě předávacího příkazu musí nejdřív zajistit, že je to právně v pořádku a že mohou poskytnout informace, které jsou soukromého charakteru. Nesmíme zapomínat na to, že pokud to poskytnou a neověří to všechno, tak by to mohlo znamenat porušení GDPR, což by je mohlo stát 4 jejich tržeb. Čili musíme být velice obezřetní, pokud jde o ty lhůty. Já vím, že je to naléhavá problematika, naléhavé problémy, ale zároveň to musí být proveditelné a na jasném právním základě, aby tyto informace vůbec mohly předat. A dále kategorie dat, to, co zmínila paní Sipel, ty čtyři kategorie, Pokud je o ty prahové hodnoty, ohledně přístupu k těmto datům, tam zatím nebyl stanoven žádný eh, práh. Já jsem hovořil o tom, že je to velice důležitý návrh a bude reagovat na organizovaný zločin, na terorismus. Toto jsou obrovské problémy, zneužívání dětí, vraždy a tak dále. Ovšem u nás například využíváme zákon o terorismu, aby by jsme postihovali lidi, že vynáší odpadky ve špatné dny v týdnu a tak dále. Čili skutečně musíme být opatrní, pokud jde o policii a vydávání těchto příkazů, musí tam být nějaká prahová hodnota, nějaké limity a to u všech těchto záležitostí nesmíme zapomenout ani na jeden z těchto aspektů, proto to musí být velice eh, záměrně vyváženo. Proto se chci zeptat, proč komise tam nemá žádné limity ohledně přístupu k těmto datům. A další problém, co extrateritoriální dopad? kdyby byla taková platforma nebo společnost ve třetí zemi a poskytovala informace a v podstatě zjistíme, že je to v rozporu s jejich legislativou. Najednou budou v takovém váku poruší naše práva, pokud nám neodpoví a poruší mm, svoji legislativu, pokud nám odpoví, čili jak to bude fungovat v mezinárodním kontextu. Je zde mnoho dalších otázek, ale my samozřejmě budeme o tomto ještě diskutovat. Já v zásadě podporuji toho, co se snaží komise, ale s těmito výhradami musí to být velice pečlivě vyvážené a těším se s paní Sípel a ostatními stěnovi zpravodaji na, na mm, další spolupráci. Děkujeme. Sophie Intveld má slovo. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já nebudu opakovat to, co zmínila paní Birgit Cipel ani pan Dalton. Souhlasím téměř se vším, co zde zaznělo. Mám zde obrovské otazníky Dokonce i ohledně důvodu, proč to bylo předložené. Amlec například, my zde máme nástroje, dobře, bylo nám řečeno, že nefungují dobře, kvalitně a prvním ale krokem by mělo by to, že Amlec bychom měli eh, zefektivnit. Kdykoliv komise něco dělá, přichází s novými opatřeními, která porušují práva našich občanů a zároveň oslabují pozice našich občanů. A i zde to vidíme, proč to dělají. Vždycky, když eh, navrhnou takové represivní opatření, tak by podle mě komise měla okamžitě navrhnout něco, co eh, právně posílí ochranu našich občanů. Protože my zde máme směrnici, takzvanou policejní směrnici, která nebyla implementována většinou členských států, takže to podle mě by možná měla být první priorita pro Evropskou komisi je přece zásadní, jak jsme se o tom zmínili už tenkrát, pro výměnu informací. Je to vlastně nejenom to, že nebyla implementována, vlastně brání této výměně informací a zároveň je to pouze směrnice. To znamená, že to je opravdu omezující. Pokud elektronické důkazy budou implementovány tak, jak si komise přeje, tak občané už se nebudou moc vůbec bránit. Zároveň zde vidím určitou logiku. Budeme-li mít harmonizovanou úroveň právní ochrany a práv v celé Evropské unii, tak já potom vidím tu ano, logiku v tom, aby donucovací a investigativní orgány měly mít přístup k těmto informacím, ale musí zde být harmonizovaná úroveň ochrany dat, a ta neexistuje. A já si myslím, že paní předsedající, možná se mnou budete souhlasit, pokud je o nezávislost justice, v některých zemích je to takové opravdu na vážkách. V posledních týdnech jsme viděli to, kde je žena, která zastupuje nevládní organizaci a kritizuje polskou vládu, byla ze Schengenu vyhoštěna kvůli nějakým obviněním. Čili vidíte, jak jednoduché je pro vlády a justici manipulovat s těmito prostředky. My potřebujeme neprůstřelnou právní ochranu našich občanů, protože posilujeme neustále sice tento systém, ale na úkor ochrany našich občanů. A ještě dvě věci jednak justiční určité, řekněme, přehnané dopady a a přístup k datům. Pan Dalton už se o tom zmínil. Rozdíl mezi EU a Spojenými státy je v tom, že u nás všichni, kdo už jsou v EU, tak mají rovná práva, zatímco my nemáme stejnou právní ochranu ve Spojených státech. Já bych chtěla znát odpověď na politickou otázku, na kterou asi neodpovíte. Například Evropská mm, komise v tom případu Microsoftu všichni hovořili, že tam šlo určitou kalkulaci ze strany komise, protože chce připravit cestu pro elektronické důkazy. A tenkrát jsme to ještě tomu úplně nevěřili, a najednou vidíme, že tomu tak je. My vlastně kopírujeme to, co dělá i Spojené státy nebo v podstatě vlastně to okamžitě zavádíme. Mělo to být obráceně. Veřejná rozprava zde v Evropském parlamentu a až potom legislativní návrh. Je mi opravdu nepříjemné, že nám někdo mimo EU diktuje, jak by měly vypadat naše bezpečnostní politiky, především pokud jde o vnitřní bezpečnost. Možná by Evropská komise mohla být více nezávislým orgánem a ne pouze nějakým pejskem třetí země. Blíží se volby. Příští rok zde bude minovou komisi, ať už je předsedou kdokoliv, a asi by měl oddělit portfolia pro komisaře, který bude k dispozici odpovědný pouze za soukromí a ochranu soukromých dat. Horizontální portfolio by to bylo a zajistit eh, bez ohledu na to, co předloží Evropská komise, bude okamžitě zkontrolováno proti těmto dvěma prvkům. Důležitost osobních dat nikdo nespochybňuje, jak víme, ale Evropská komise ignoruje veškerá doporučení odborníků, včetně EDPS. Ignoruje to, takže možná bychom konečně potřebovali někoho na úrovni Evropské komise, kdo by se věnoval těm, těmto dvěma konkrétním aspektům. Děkuji, děkuji, Amerika, paní předsedající, paní Cornélie Ernst. Já. Já jsem eh, před jistou dobou zdůrazňovala, že jsme konstruktivní frakce, což projevíme i na tomto místě. Nejdříve musím říct, že se stavím na stranu německých eh, právníků a ti říkají, že mají jisté pochopení pro to, že se snažíme ty věci zkracovat, aby ten postup byl rychlejší. To je jistým způsobem pochopitelné, ale pak tady mám konkrétní otázku. Vždyť my máme i jiné nástroje, máme eh, vyšetřovací příkaz a ptám se tedy komise, Jaké hodnocení bylo provedeno? Proč jste dospěli k názoru, že, tam, že máte tak závažnou potřebu vytvářet to novou směrnici, kterou jste nyní předložili? Jak tedy proběhlo to hodnocení? Koho jste konzultovali? kde vy jste tedy zjistili tu velkou potřebu pro to, abyste předložili na stůl takovýto text? To je má první otázka. Dříve než zavedeme něco nového, musíme se zeptat, zda ty staré věci fungují dobře, špatně, trochu dobře, vůbec ne. Je tedy třeba, abychom na to měli odpověď. A já bych tedy ráda věděla, co mi k tomu můžete říct. To byl můj první bod. Druhý bod tito poskytovatelé služeb, ty třetí strany, tak to já s tím mám velký problém. Já vlastně nevím, jak to má pak konkrétně fungovat, protože s tím se pojí mnoho po, po odpovědnosti. A například Google a další, tak podívejme se na ně. My všichni dobře víme, že máme i na jiném místě několik problémů, který jsme dokáz- zatím nedokázali vyřešit, takže se ptám také komise, Máte pocit, že to řešení, které nyní navrhujete, bylo dobře ověřeno? Dívali jste se na to? Zohlednili se veškeré ty odpovědnosti, o kterých jsme právě hovořili. Paní zpravodajka to velice dobře popsala. Myslíte si, že je to takto správné, že oni jsou schopni také dodržet to, co po nich chceme? To by mě zajímalo. A ještě ty různé právní systémy v naší milované unii, s kterými ma, někdy máme problémy, ať už se podíváme do Polska či do Maďarska, nebo když se podíváme, že počtema nemá být vydán dík, takové to pravidla ještě máme, ale jiní to vidí jinak. Ta po, podle politického zabarvení. A já tady vidím různé právní pojetí a s tím mám taky problém, toho se bojím, protože pokud budeme mít takové, takovou úpravu, jak to tady bude fungovat? Co si myslíte? Proč si myslíte, že to nebude problematické? I když tady máme tu situaci těch různých právních systémů, ale také různého chápání práva a pojetí práva, které máme v různých členských státech. A pak ještě ty procesní záruky. Tady jsme opět u bezpečnosti a ochrany údajů, kde máme směrnici, která má být implementována, nikdo vůbec neví, jak to bude fungovat. A pro mne je tady velice zajímavá otázka. A opět se obracím na komisi. Skutečně se domníváte, že tyto věci potom v reálu budou zohledňovány, kdo to bude kontrolovat, jak se k tomu bude přistupovat? Bude se to dodržovat? To je pro mě naprosto otevřená problematika. A z tohoto pohledu si myslím, že musíme být skeptičtí. A já to opakuji stále. Pokud něco nového zavádíme, tak už je to tam, už, už to nikdy neodejmeme. Je to pro nás jako pro Unii vlastně takové celoživotní rozhodnutí a proto bychom si dříve, než něco zavádíme, měli velice dobře zkontrolovat, zda je tady skutečná potřeba něco měnit a zda pokud něco měníme, zda jsme zvolili ten nástroj, který je vhodný. Děkuji. Děkujeme. Toto byl vlastně poslední řečník za Evropský parlament. Než dám zase slovo Bridget, tak bych požádala Evropskou komisi, aby nám poskytla eh, odpovědi na otázky, které zazněly. Ano, děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já samozřejmě nemohu odpovědět na všechny otázky, vyberu z toho aspoň ty nejdůležitější. Čili tento nový mechanismus, který navrhujeme, já myslím, že jsem i na počátku vysvětlila všechny ty problémy ohledně voluntárně, dobrovolné spolupráce, protože to, když něčemu udáte takový ten právní rámec, neznamená jenom to, že donucovací orgány eh, získají více pravomoci, ale zároveň získáme právní rámec, jež obsahuje práva dotčených osob. To znamená, že to zároveň představuje určitou příležitost k ochraně občanů. Není to jednoznačně nebo jednostranně nakloněno jenom ve prospěch donucovacích orgánů. To jsem chtěla zdůraznit ohledně práv samozřejmě občanů a dalších právních náprav a tak dále. To můžeme ještě diskutovat. Nezapomínejte ale, že ve stávající situaci tato práva rovněž nejsou vždycky garantována, čili toto je příležitost chránit občany, na které dopadne eh, právě toto vyšetřování, podobně jak už jsme to měli u toho vyšetřovacího příkazu a zároveň nesmíme zapomínat na oběti. My vždycky hovoříme pouze o podezřelých, ale nesmíme zapomínat ani na oběti. To je další věc, kterou nesmíme ztratit ze zřetele. EIO začal fungovat asi před rokem, takže zatím nějaké hodnocení nemáme. I přesto máme u těch MNL procedur hodně zkušenosti, různé justiční příkazy, evropský zatekáč, který zde funguje. Víme, jak to v tom časovém horizontu fungovalo, který jsme měli k dispozici. Víte, my samozřejmě se snažíme zlepšit stávající zájmy a právě proto třetí strany, například Spojené státy, nechtějí investovat eh, mnoho zdrojů právě do tohoto mechanismu MLM, protože prostě nám to jasně řekli, dokonce napsali členským státům, aby využívali dobrovolnou spolupráci a abychom je neobtěžovali s těmito žádostmi u případů, které se jich víceméně netýkají. Čili v tomto ohledu máme určitá omezení proto jsme přišli s tímto novým návrhem a novým mechanismem. Na základě něčeho, co již funguje, a to je ta dobrovolná spolupráce. Datové kategorie, lhůty, ovšem ještě můžeme diskutovat. Rozdíl mezi přístupovými daty a e, zároveň upsanými daty, dále transakční data, obsah, toto všechno spadá do odpovědnosti justičního orgánu. My zde nevytváříme nové kategorie dat, je, um, oni budou jediní, kteří k tomu budou mít přístup a já vám mohu podrobně vysvětlit, proč jsme to takto navrhli. Na definice se ještě můžeme podívat, je tam skutečně jasný rozdíl mezi transakčními a daty a obsahem na jedné straně a upisováním to jsou věci, které potřebujete někdy na, především na začátku vyšetřovacího procesu. Musíte například zjistit, kdo, je, kdo stojí za těmi nebo jinými daty. Pokud jsou to citlivá data, tak samozřejmě musíte velice obezřetně postupovat, pokud jde o zveřejnění obsahu. Nejde zde pouze o závažné trestné činy, organizované trestné činy nebo terorismus. U všech eh, vyšetřování, pokud by tam bylo riziko beztrestnosti, tak by to samozřejmě bylo závažné. My proto nenavrhujeme žádné prahové hodnoty v tomto ohledu, mm, pokud jde o přístup k těmto datům ze strany orgánu. Role poskytovatelů služeb, to je rovněž problematická oblast. Jistě je zde rozdíl mezi malými a velkými podniky. Velká většina žádostí se týká v současné době velkých společností, které jsou schopny reagovat na tyto naše žádosti, mají mnoho právníků, kteří mohou kontrolovat eh, tyto věci, ověřovat eh, i pro malé společnosti, ovšem my samozřejmě se nesnažíme nějak příliš zatěžovat nebo nějak ověřovat tento příkaz, ale pouze eh, možnost informovat orgány, pokud tam něco není v pořádku a samozřejmě, že veřejné orgány musí potom ověřit eh, možnost poskytnutí takového nebo nařízení takového příkazu. To nedělá poskytovatel služeb. Děkuji. Děkuji. Já se chci zeptat rakouského předsednictví, zástupců, jestli chtějí něco stručně říci k dané problematice. Yeah, thank you very much. Ano, děkuji, já budu velmi stručná. Ano, my už jsme se zabývali tím, těmito dokumenty v pracovní skupině včera a dnes. Jsou dvě schůze tedy té pracovní skupiny a hm, hodně otázek s těm souvisejících položili tedy také členové pracovní skupiny, které jsou podobné jako otázky členů Evropského parlamentu. Nicméně vidíme, vnímáme význam tohoto tématu. Je to skutečně nesmírně důležitý dokument a pouze se chceme ujistit, že dosáhneme rychlého pokroku s prosazováním. Ano, to je asi všechno, co mohu říct si v tuto chvíli. A samozřejmě je velice, to velice důležitá problematika a uděláme všechno proto, abychom to prosadili. Je však ještě hodně eh, lidí, kteří mají různé praktické otázky, praktické záležitosti, které musí být vyřešeny. Takže ano, podívá, bude, uvidíme, jak to v následujících měsících půjde. Děkuji. Ano, děkuji. Brigit, chceš ještě udělat stručné schrnutí? Děkuji mnohokrát, děkuji všem stínovým zpravodajům za první vstupy, první dojmy. Bohužel jsme zde neměli zástupce všech stran. A příští týden schůze stínových zpravodajů bude opravdu velmi zajímavá, protože tam budou všichni zástupci všech frakcí. Krátce bych se vrátila k tomu evropskému vyšetřovacímu příkazu. Myslím si, že bychom měli přemýšlet o tom, zda je dobrá myšlenka, abychom nastartovali nějaké nové opatření, když ta stávající opatření ještě nedostatečně fungují fungují a nevíme, zda bude dobré tlačit na členské státy, aby toto implementovali. Nicméně jsem dnes slyšela, že všichni jsou připraveni na tom pracovat, na této problematice, že jsme připraveni přejmo, přijmout naši odpovědnost a řešit všechny ty otevřené otázky, snažit se zaplnit ty mezery, které ještě existují. A chtěla bych využít příležitosti a říci, že tento parlament se všemi různými politickými frakcemi pracuje na všech zprávách, na všech dokumentech, vyjadřuje svá stanoviska ke všem problémům ale někdy vlastně ten problém spíše spočívá v radě. Já si myslím, že je neuvěřitelné, že rada někdy blokuje věci, když my odvedeme tu práci, my skutečně pracujeme i na této legislativní práci, ale byla bych ráda, kdyby i rada odvedla svou práci a přestala blokovat některé ty věci, které už tam jsou dlouho nevyřešené a velmi se těším na spolupráci se stínovými zpravodaji. Pokusíme se najít způsoby, a budeme diskutovat s různými odborníky na různých úrovních, tak abychom našli ty cesty a pokusili se zaplnit ty mezery a vyplnit ty nedostatky, které zde ještě existují. Předsedkyně, děkuji. Děkuji za tuto mm, ča, část naší schůze a vidí, sejdeme se ve 14.30 na pokračování. Děkuji.